Prosím, zapněte si pásy a nep nekuřte. To byl vtip. Takže drazí hosté. Já se jmenuji Richard diakon z Rumunska. Místo předseda výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. A je mi nesmírnou ctí, že mohu zahájit toto meziparlamentní zasedání týkající se kulturního dědictví a vítám všechny zástupce národních parlamentů. Mým jménem a jménem dalších poslanců našeho výboru, kteří tu bohužel dnes někteří nejsou, bohužel, chci poděkovat všem za přítomnost. Tato událost byla zorganizovaná Evropským parlamentem, aby se si připomněli Evropský rok evropského kulturního dědictví a cílem dnešního rozpravy je bavit se o různých aspektech týkající se ochrany a podpory evropského kulturního dědictví a, a diskutovat o potenciálních důsledcích a implikacích tohoto roku. Sdílet spolu různé zkušenosti a osvědčené postupy, e, které jste získali na národní úrovni. A také, abychom si dokázali představit, jak zajistit dlouhodobou strategii, abychom eh, ochránili, ochránili toto dědictví a to, co vzejde z letošního roku. Na začátku předchozí zkušeností z meziparlamentních zasedání jsme se rozhodli, že bude naše zasedání mít dvě části. Dnes tu máme první zasedání rozdělené na tři části, které budou fungovat paralelně. Kultura a totožnost, to bude jedna část dále obnovení restaurace kulturního dědictví a kulturní dědictví a vzdělávání. A zí, zítra bude společné zasedání, kde se sejdou všichni účastníci a budeme se bavit o výsledcích se jednotlivých dnešních zasedáních. Takže dnes bude mít zasedání otevřený formát, to znamená všichni účastníci mohou přispívat do diskuze. A zítra, zítra si eh, bohu, budou moci vzít slovo pouze poslanci národních parlamentů, Evropského parlamentu a někteří vybraní uh, hosté. Ale dnes, prosím, můžete hovořit všichni a já vás vyzývám, abyste to využili. Máme tu senátory i poslance z národních parlamentů, eh, kolegy z eh, Evropského parlamentu, i když to jsem trošku možná přehnal, a dále zástupce UNESCO a dále národní koordinátory Evropského roku a zástupci občanské společnosti a organizací, které eh, chrání a propagují kulturní dědictví. A já jsem se eh, s řadou z nich setkal v průběhu roku. Jsem eh, vděčný všem, kdo reagovali na pozvání a dostavili se. A na, v předchozích dnech na jedné konferenci expert řekl, že musíme mít evropskou směrnici pro evropské dědictví. Kdyby to tak bylo, byly by věci daleko jednodušší. To je pravda, ale jak všichni víte, to není možné. Není to možné, protože kultura a tím pádem i kulturní dědictví spadá do eh, kompetence členských států, nikoli v Evropské unie. Jsou to totiž velice citlivé věci, které souvisí s národní identitou. A takže vycházíme z toho, že všichni rozumíme a akceptujeme tuto skutečnost. Nicméně, Přesto chci potrhnout výjimečný charakter tohoto Evropského roku kulturního dědictví, vzhledem k tomu, že umožnil diskuzi na nejvyšší úrovni mezi odborníky a dalšími zástupci ze všech členských států. A e, e, uskutečnilo se deset základních iniciativ, které budou dále popsány našimi hosty, mimo jiné z Evropské komise. A na mě tento proces hodně zapůsobil, zejména ta serióznost, s níž všichni účastníci se zhostili eh, těchto témat. Proč to vlastně zdůrazňuji? Protože, drazí kolegové, jak všichni víme, Evropská unie může pouze doporučovat v kulturní oblasti. Ale aby tato doporučení vedla ke konkrétnímu výsledku, tak je zapotřebí, aby vy, zástupci národních parlamentů, jste jaksi převzali tu štafetu ochrany kulturního dědictví u vás doma. A samozřejmě bude to i právní služba, která nám e, pomůže dnes, která nám bude asistovat. Je tu pan Mendula, který posílí naše, náš závazek. Co nejlípe, nejvíce zhodnotit e, výsledky tohoto Evropského kulturního roku. Eh, komise tady předloží strukturu tohoto roku a zajde do některých podrobností týkajících se iniciativ, které souvisí s dnešním tématem. Prezentace bude koordinována Herminy Čekano, která odpovídá za kulturu a která, eh, po které se eh, vyjádří i kolegové z dalších DG. A pak trošku rozšíříme náš horizont a budeme hovořit ještě o dalších tématech týkajících se ochrany kulturního dědictví a i v širším smyslu vůbec ochrany prostředí. E, například také v souvislosti s tím, abychom podporovali udržitelnější cestovní ruch. A pak budou otázky a odpovědi, kde podporuji a vyzývám všechny účastníky, aby se zúčastnili, aby se Eh, vyjádřili nebo s námi se podělili o příklady osvědčených postupů. A pak schrneme diskuzi. A to si zítra pak představ, eh, představíme ještě na plenárce nebo schrneme. A pak eh, samozřejmě některé organizační aspekty. A pak o 18.20 se vydáme na recepci. A máme k dispozici Eh, tlumočení ve všech eh, oficiálních jazycích a dnešní diskuze je také, eh, také webstreamována. A nyní má slovo Ermína Čekitano, která nám představí celkový rámec všech deseti iniciativ. Uh, thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je velkou ctí, že tady dnes mohu vystoupit a že se mohu podělit o naše zkušenosti s organizací a řízením Evropského roku kulturního dědictví. Chtěl bych také připomenout, že to je jediný eh, rok, který v EU vyhlásila Junckerova komise. Evropa je známá svým kulturním dědictvím a za okamžik budeme hovořit také o velké množství míst kulturního dědictví, které v Evropě máme. Byl také známý našimi eh, dovednostmi, eh, špičkovou kvalitou ochrany kulturních památek. A přitom všem je potřeba si uvědomit, že kulturní dědictví není pasivní dědictví, je vždycky je potřeba aktivně předávat toto dědictví dalším generacím. Nemůžeme ho nikdy považovat za samozřejmost. A musíme si uvědomit, že se tím předávají také eh, zkušenosti a hodnoty a to je pro Evropu dnes také velmi důležité a hlavně to důležité pro budoucnost Evropy kulturní dědictví vlastně přenáší i určité poučení, určitý příběh, ale také informace o úspěších a neúspěších nebo o konfliktech, které se také v Evropě odehrávaly. Je to tedy velmi důležité poučení a proto také právní základ Evropského roku kulturního dědictví mělo za cíl zúraznit ležitost kulturního dědictví a zlepšit povědomí o našich společných hodnotách, společných dějinách a také šlo o to, jak posílit eh, ten pocit sounáležitosti s Evropou. Je tedy potřeba chránit kulturní dědictví jako společný statek a měli bychom také v rámci toho učit, jak můžeme lépe dědictví chránit a předávat dalším generacím. Chci uvědomit, že všechny orgány, které působí v této oblasti, čelí mnoha výzvám, jako je globalizace, digitalizace, ale i problém mezigenerační přepředávání toho dědictví. A proto se rozhodlo, že je potřeba to eh, stimulovat na evropské úrovni, abychom tyto hrozby mohli společně řešit. Musíme si také uvědomit, že občané by měli také aktivně k tomu přistupovat. Podíváme-li se na statistiky, konce roku 2017, tak tady jsou velmi zajímavá zjištění. Například, že na kulturním dědictví občanům záleží. Velká většina ho označila za důležité. Stejně tak to většina identifikovala jako velmi důležité pro celou Evropskou unii, také uznávají důležitost pro vytváření pracovních míst, 82% cítí hrdost na kulturní dědictví a 74% také cítí hrdost za to, že to kulturní dědictví se nachází v nějakém jiném členském státě. A to je také velmi důležité, když si uvědomíme, že jde o ten pocit sounáležitosti v Evropě. A proto také motem roku kulturního dědictví je naše dědictví, které eh, musíme předávat. Není to jenom nějaký zdroj, ale je to zdroj důležitý i pro naši budoucnost. My jsme tedy připravili kampaň, webové stránky, videa a další eh, eh, prvky. Můžete se na ně sami podívat. A dnes bychom zejména se chtěli hlouběji seznámit s některými iniciativami, které se zaměřují na to, jakým způsobem podpořit celý tento sektor. Dovolte mi jenom několik údajů o tom, eh, co jsme dosáhli dosud. Je to organizace různých kulturních událostí nebo událostí spojených se zlepšováním povědomí o kulturním dědictví v Evropě. Zaznamenali jsme obrovský počet těchto akcí, více než 11 tisíc v celé Evropě. Závěrečná konference celé této iniciativy se bude konat ve Vídni 6. 7. prosince. A tam tedy budeme mít eh, celkový přehled. Ta čísla se neustále vyvíjejí. Už eh, jsme oslovili více než 6 milionů lidí. A hodně projektů podporovaných na evropské úrovni přijalo označení součástí eh, roku evropského dědictví. Bylo to víc, téměř 8 tisíc národních projektů, které toto označení zvolili. Kromě toho jsme identifikovali 29 projektů, které byly financovány z programu Kreativní Evropa a v rámci kterého byl vyčleněn zvláštní rozpočet na tuto iniciativu. Z těch 29 projektů jich většina se zaměřovala právě na ten pocit sounáležitosti, na další dimenze kulturního dědictví. Ale kromě toho se k tomu přidalo ještě několik dalších zdrojů financování, například Horizon 2020, Je tady pár základních čísel, ale eh, kolegové vám mohou poskytnout podrobnosti, ale dále eh, to financování bylo možné také prostřednictvím Erasmus, Evropy pro občany, strukturálních a kohezních fondů, takže to bylo obrovské kulturní, pardon, kolektivní úsilí. Evropský rok kulturního dědictví ale není jenom soubor různých eh, akcí, ale co bylo důležité, bylo také to, eh, jakým způsobem eh, chráníme a předáváme kulturní dědictví. A proto jsme v rámci toho věnovali zvláštní pozornost toho, jak budovat určitý odkaz pro příští generace. Proto je tady eh, obrázek toho ledovce. Sice, že je to ta část, která možná je méně viditelná, ale o to důležitější pro budoucnost. Jaká, eh, jaký je základ pro <clears throat> tento odkaz? Mm-hmm. <clears throat> Je to proces, který eh, začal v roce 2014, který zahrnuje všechny evropské instituce, včetně Rady Evropské unie, parlamentu, komise, všech dalších zainteresovaných stran, ale rovněž zahrnuje také různé zástupce členských států. Toto také formovalo způsob, jakým eh, způsobem jsme se na to dívali. Hlavně jsme chtěli uplatnit holistický přístup. No to, abychom to vnímali také integrovaně. Já původně jsem z Itálie, zabývala jsem se touto problematikou celou svou kariéru a je to pro nás velmi zásadní věc. Dalším důležitým úspěchem, kterého jsme dosáhli v rámci těch diskuzí, které zatím proběhly, bylo to, že kulturní dědictví není nějaké břemeno, je to spíše důležitý zdroj, přináší to prospěch na různých dimenzích, udržitelného rozvoje jak pro životní prostředí, jak pro ekonomiku, ale je to především velmi důležité pro kulturní rozmanitost. Nejde jen o to, jak čistě matematicky zaznamenávat dopad kultury, musíme k tomu přistupovat integrovaněji. Musíme se podívat na všechny politiky, kde kultura představuje důležitý prvek. Mohu vám uvést několik příkladů. Na evropské úrovni to zahrnuje několik politik. Je to jak politika životního prostředí, tak i věda a výzkum, cestovní ruch, ale i vzdělávání. A díky tomu to získává také podporu ze strukturálních fondů, protože může podpořit místní a regionální rozvoj. Pokud všechny tyto zdroje a příležitosti nebudeme využívat integrovaně, tak eh, to bude znamenat, že o tom všem přemýšlíme velmi izolovaně a nespojitě. A já bych chtěla ocitovat studii, která eh, se zabývá kulturním dědictvím. Je to studie Rady Evropy. Vedlo to konzorcium Europa Nostra která sestavila asi 200 případových studií o dopadu kulturního dědictví a kde se právě odkazuje na tu potřebu integrovanějšího přístupu a na holistického přístupu. Jak to na evropské úrovni přesně vypadá, je mainstreaming, je to tak uvedeno i ve smlouvách, té, v tom právním základu se komise vyzývá k tomu, aby zkoušela hledat synergie a promítnout to do různých oblastí. A právě s tímto cílem jsme založili velmi složitou řídící strukturu. což také po nás požadoval ten právní základ. Je to poměrně jedinečná struktura svou složitostí. Na no úrovni členských států to řídí národní koordinátoři, <coughs> protože, jak víte, všechno, co spadá do oblasti kultury je předmětem subsidiarity, takže to spadá do působnosti členských států, ale samozřejmě existuje možnost to všechno koordinovat na evropské úrovni. A hlavně, jak koordinovat výměnu osvědčené praxe. Potom jsme do toho zahrnuli i dalších devět partnerských zemí, nejenom tedy členských států EU, které se na tom všem také podílí. I Evropský parlament se toho všeho účastní. Sleduje například jako pozorovatel ten výbor národních koordinátorů. Miče Jakuno je také členem tohoto výboru a je také předsedou dalšího velmi důležitého výboru, kde se scházejí eh, ti nejdůležitější aktéři v tomto sektoru. Všichni všechny, mm, například mezinárodní organizace, jako je UNESCO, Rada Evropy, Krom a další jsou v tom zastoupeni. Kromě toho je to Europa Nostra. To je asi nejsilnější pohoná síla na tomto výboře. A kromě toho jsou do toho zapojeny i delegace Evropské unie a další evropské instituce, jako je Evropský hospodářský sociální výbor, výbor regionu a Rada EU. jádru. Tady vidíte generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. My jsme sloužili jako koordinátor všech těchto institucí. Spolupracuje s námi ale další ředitelství Evropské komise. Celkem 19 různých oddělení v rámci komise se na tom podílejí. Pětná vazba od všech těchto partnerů, kterou jsme až dosud eh, dostali, říkají, že toto je jeden eh, z největších úspěchu to, že to eh, zajišťuje velmi dobrou spolupráci s velkým nadšením. A abychom mohli přistoupit k nějakému společnému plánu a společným cílům, které jsme chtěli splnit do konce tohoto roku, tak jsme identifikovali 10 evropských iniciativ. Nebudu vám uvádět podrobnosti o všech, ale chtěla bych se zaměřit na těch to deset, které souvisí s tématem tohoto panelu. Ale já jsem tady na straně eh, uvedla zkratky těch různých ředitelství v komisi. Trošku to vypadá jako bruselský žargon, tak vám to rozklíčuju. Eh, jak vidíte, ty iniciativy jsou rozděleny do čtyř základních pilířů. Udržitelnost, ochrana, inovace a zapojení. V rámci toho zapojení se chceme zaměřovat zejména na mladou generaci, protože to jsou dědicové, kteří tu kulturu budou přebírat. Tady jsme chtěli využít různé další iniciativy, jako je například Zbor Solidarity a programy Twinningu. Ten pilíř udržitelnosti se více zaměřuje na to, co už jsem tady říkala, a sice jak můžeme vytvořit nějaký trvalejší dopad na té hlavní oblasti udržitelného rozvoje. My tady spolupracujeme s DG Grow, eh, také DG životní prostředí. Zase tady budou ti kolegové, kteří to popíší konkrétně. Potom je tady pilíř ochrana a pilíř inovace. U těchto dvou pilířů vám mohu dát více informací. Nejprve udržitelnost. Tady jsem pouze vám chtěla dát základní informaci. o iniciativách, do kterých jsme zapojeni. Je to například udržitelný cestovní ruch, Cestovní ruch je důležitý faktor pro místní rozvoj, ale víme také, že cestovní ruch je potřeba rozvíjet udržitelným způsobem. Že ten tlak cestovního ruchu může být také ohrožit kulturní dědictví. Proto jsme se na to téma velmi zaměřovali a dokonce eh, k tomu vznikla pracovní skupina zástupců členských zemí, kteří připravují doporučení pro udržitelnost cestovního ruchu. A ty výsledky by měly být k dispozici do konce tohoto roku. A referát o tom zazní eh, na, tom prosince, na té prosincové konferenci ve Vidně. Důležitá konference v rámci toho se konala na Kypru v říjnu, kde už jsme měli určitý nástěn těch eh, zjištění. Potom důležitým pilířem je ochrana kulturního dědictví. Je potřeba věnovat pozornost jedné iniciativě, která se jmenuje Rozvoj standardu kvality pro zásahy, ochranné zásahy tedy do kulturního dědictví. Pokud je Evropa známá svou špičkovou kvalitou ochrany, tak je také pravda, že dlouhou dobu jsme neměli sdílené zásady ochrany kulturního dědictví. A proto jsme se na to chtěli podívat blížeji. Toto je první příležitost, kde je možné diskutovat o tom, co máme na mysli tou špičkou kvalitou. Chtěli jsme se bývat tím, co to znamená autentičnost v Evropě v oblasti kulturního dědictví. A dále je potřeba si společně stanovit eh, standardy této kvality, zejména tam, kde se využívají evropské prostředky na ochranu kulturního dědictví. Jde o to, že původní cíl padá do pod jiný cíl a to by mohlo znamenat, že ten pokrok v oblasti kulturnictví bude pomalejší. Dagona byl zpravodajem také zprávy za Evropský parlament v roce 2015 A ten v té zprávě také hovoří o té potřebě debaty na evropské úrovni o těchto aspektech. Tak do toho byla zahrnuta další generace strukturálních fondů, kde se požaduje, aby takovýto proces eh, se aplikoval v průběhu životního cyklu každého projektu, který dostává tyto prostředky. Odráží se to také v eh, prohlášení eh, lotyšského předsednictví z roku 2015. Ne vždy ten dialog, ale samozřejmě může probíhat úplně harmonicky. tady, eh, a to je uvedeno jako jeden z hlavních cílů, podpora debaty, výzkumu a výměny osvědčené praxe o kvalitě zajišťování a inovativním použití a zlepšování kulturního dědictví a o současných intervencích do historického prostředí. A potom v závěrech Rady EU se vyzývá komise, aby zavedla mainstreaming ochrany kulturního dědictví. Vážným důrazem na to, že je potřeba podporovat kulturní dědictví, ale nezapomínat na to, jaké jsou s tím spojené hodnoty. A Rada tedy vyzvala komise, aby při plánování nových politik zohlednila přímý a nepřímý dopad na zlepšování, uchovávání a zajištění kulturní dědictví a zejména na potřebu mít pokyny v oblasti kvality, které by měly zajistit, že investice Evropské unie nepovedou ke škodě nebo snížení hodnoty kulturního dědictví. Takže komise zavedla svoji pracovní skupinu expertů nazvanou ICOMOS. Tato pracovní skupina pracuje na základě pravidel otevřenosti a transparentnosti, takže začali jsme na úrovni skupiny odborníků. Záměrem této skupiny je poskytnout určité výsledky, které budou poskytnuté eh, dále. Budou s nimi obeznámeni naši odborníci. My si přejeme uplatňovat tento integrovaný účastnický přístup a tady tedy je důležité zapojit co nejvíce aktérů, nejen vyloženě specialistů. No tady můžete vidět časový harmonogram, máme naplánováno několik setkání na úrovni expertů, už máme takový první návrh textu. Ten text se bude projednávat Eh, velice brzy v Benátkách 22. 23. a následně po diskuzích komise hodlá zahájit veřejné konzultace na toto téma. Co je dále také důležité, a je to ostatně znakem toho, jak spolupracujeme vzájemně mezi generálními ředitelstvími, že Horizont 2020, tedy tento program pro rok 2019, bude podporovat vytvoření naší sociální platformy expertů a zúčastněných stran, abychom pokračovali i nadále ve výměnách informací na toto téma. Takže dohodli jsme se, vytvořili jsme tento první doho- dokument o principech a kvalitě v Evropě a bude se tedy v tomto podporovat i, po, pokračovat i díky podpoře podpoře právě programu Horizon 2020. Toto jsou data konference, více informací, eh, také pak najdete na příslušných informací. Je to také výzva s lhoutou do 14. března. Další důležitou iniciativou je ohrožené dědictví, konkrétně bod pro, boj proti nelegálnímu obchodu s kulturními památkami a řízení rizik týkajících se památek. Tady v rámci této iniciativy se snažíme zaměřit na dva různé aspekty. Ten první je vyloženě zacílený na opravdu boj proti nelegálnímu obchodu a ten druhý, ten se týká vylepšení eh, kapacit v, ve správě toho kulturního dědictví. Co se týče boje proti nelegálnímu obchodu, Zřejmě víte, že už existuje několik textů evropské legislativy, máme právní rámec, nicméně ten stávající právní rámec, konkrétně tedy, to jsou ty první tři dokumenty, které vidíte eh, vyjmenované, tak ten stávající právní rámec se více zaměřuje na potřebu vyhýbat se tomu, aby to evropské kulturní dědictví bylo vyváženo mimo EU nelegálně, protože až dosud jsme soustředěvali naši pozornost na ochranu našeho kulturního dědictví a na to, aby se to tedy ztrácelo díky nelegálnímu obchodu mimo EU. Nicméně, Situace na středním východě také vedla k tomu, že třeba věnovat pozornost, že i kulturní dědictví, které se k nám dostává z jiných oblastí světa, se vlastně nelegálně dostává a prodává pak v Evropě. Proto navrhla komise také nařízení o dovozu kulturního dědictví. Tento text se nyní projednává na úrovni rady a parlamentu a doufáme, že v prvním trimestru příštího roku dojde k, k přijetí tohoto textu. Ale my tedy potřebujeme zaštětit i tento nový právní rámec příslušnými školeními, vzdělávacími programy, budováním kapacit. A proto spolupracujeme také s UNESCO, konkrétně eh, z oblasti trhu s uměním, eh, kde je třeba věnovat se právě kulturnímu eh, majetku, kulturním památkám a také oblast soudní a oblast prosazování práva. Máme školící manuál, který bude k dispozici velice brzy a budou také určité vzdělávací elektronické moduly, které budou brzy dány k dispozici. Paralelně se snažíme také vylepšovat eh, sdílení zkušeností a důkazů tady zase Horizon 2020 má přispět na, pro naši sociální platformu i v této oblasti boje proti nelegálnímu obchodování. Tady tomu se zase budou příslušní specialisté věnovat. A pak také studie týkající se dimenze nelegálního obchodování s kulturními památkami v EU a využití nových technologií pro boj proti tomuto, protože víme, že se to eh, jedná o ochranu tedy velkých hodnot, ale stále ještě o těch eh, technologiích eh, užívaných víme velice málo. Další oblast, kde intenzivně pracujeme, ta se týká pochopení toho, jak lépe řídit rizika takovým tím obecnějším způsobem. A proto komise zavedla studii na téma Ochrana kulturního dědictví v případě přírodních katastrof a katastrof způsobených lidskou činností. Záměrem této studie je přispět k integraci kulturního dědictví eh, v případě rozvoje národních strategií pro snížení rizik v případě přírodních katastrof. To je tedy pomoc členským státům ve chvíli, kdy tedy jejich příslušný systém eh, řízení katastrof není napojen také na možnost snižování rizik pro případně ničení kulturního dědictví. Takže byla, byla provedena rozsáhlá studie, rozsáhlý výzkum na celoevropské úrovni. Máme tu významná zjištění, která velice často ani nevyužíváme. Zmapovali jsme také všechny stávající strategie ve všech členských státech. My jsme totiž zaznamenali, že je velice důležité vědět, k čemu dochází v jiných členských státech. A to zejména proto, abychom mohli dát dohromady tento celoplošný systém a proto také spolupracujeme s DG Echo, což je systém civilní ochrany. A je tedy také velice důležité vědět zase, jak i tento systém funguje na úrovni členských států, abychom mohli na celoevropské úrovni lépe spolupracovat. Ještě zmíním to, že v tomto rámci je velice důležité um, i za spolupráci s dalšími generálními ředitelstvími vyprodukovat opravdu kvalitní nástroj. A tím je systém Kopernikus, nicméně můj kolega nám to za chvíli vysvětlí, o co se právě tady jedná. Takže co se týče lepší zprávy kulturního dědictví, zjišť eh, takovými zjištěními té studie a ponaučením je to, že bychom měli vylepšit eh, koordinaci na úrovni EU i mezi jednotlivými členskými státy i na úrovni regionální. Mm, co se týče toho řetězce zodpovědnosti, je tady taková nedostateč, nedostatečné propojení a sladění a dále také kulturní dědictví není vždy úplnou prioritou. Také jsme se věnovali velice zajímavým zdrojům informací a znalostí tomu se věnovali naši kolegové z DG Research. Máme tu celou řadu kvalitních materiálů, které mohou právě podpořit tu zřádnou zprávu kulturního dědictví. A myslím si, že eh, tady ty podrobné průsvědky bych mohla vynechat. Další důležitou oblastí naší práce je zaměření se na eh, vzdělávací systémy v oblasti dědictví. My víme, že odborníci pracující v oblasti kulturního dědictví mají k dispozici nejrůznější střediska eh, eh, excelence a celou řadu dalších oblastí, nicméně existují určité hrozby, kterým oni musí čelit. Za prvé je to skutečnost, že jen těžko se sděluje to poznání a ty znalosti mezi jednotlivými generacemi. Ehm, příslušná ministerstva těžko najímají pracovníky ehm, z nových generací, ta starší generace odchází do důchodu a nedokáže předávat své zkušenosti mladým. Dále odborníci v oblasti kulturního dědictví nemají dostatečné technologické znalosti. Tady hovořím o aktuální digitální revoluci, kterou je třeba umět čelit a je nezbytné umět ovládat moderní technologie, tak abychom mohli poskytnout lepší zkušenosti, třeba zážitky návštěvníkům muzeí. Takže Eh, z tohoto důvodu to ostatně představíme brzy ve Vídni, určitá doporučení, určitou analýzu, jak čelit těmto druhům technologických výzev. A zdůrazňujeme tam také, co je třeba učinit na evropské i na národní úrovni. Další důležitou iniciativou, kterou projdu jen velice stručně, tou je dědictví pro všechny. Tady se snažíme zaměřit na to, jak zapojit všechny, jak pracovat eh, inkluzivněji zahrnout místní komunity, aby lépe pochopili tu opravdovou hodnotu kulturního dědictví. Tady konkrétně spolupracujeme s Radou Evropy a máme tu projekt Farway a tak probíhá proces ratifikace úmluvy s Fara. A desátá iniciativa je věda pro dědictví. Tady kolega řekne něco více později. A já chci pouze poukázat na některé události, k němž došlo minulý týden. Tady byl veltrh evropských inovátorů, zorganizovaný v duchu hledání synergií mezi různými skupinami účastníků. To znamená, dali jsme dohromady vlastně nejenom ehm, výzkumníky, ale další profesionály, lidi z různých firm, podniků, z nadací, abychom se přesvědčili, jak eh, a zamysleli nad tím, jak můžeme využívat výsledky z evropské úrovně a jak je převést na úrovni členských států do konkrétní podoby. A nyní končím s výhledem do budoucna. Když se podíváme na Evropskou agendu pro kulturu, tak jak byla nedávno schválena, tak se uvádí, že komise představí akční plán pro kulturní dědictví. Takže nyní se učíme ze všech těchto zkušeností. Snažíme se využít všechny, eh, všechna poučení z nich a pomyšlíme na akční plán do budoucna, protože jsme přesvědčeni, že to, co teď dě, se děje, je důležité nejenom na evropské úrovni, je to ale také důležité na úrovni členských států. Samozřejmě, že důležitým komponentem akčního plánu bude možnost pod, pod, pod, podporovat ten průřezový přístup ke kulturnímu dědictví a pokračovat v komplexu úspěšné zprávy, to znamená také účast na úrovni členských států. A my se na to těšíme. Prvním krokem pro nás bylo zapojit do dalšího nabídkového řízení eh, Creative Europe, to znamená, abychom informovali o společných hodnotách a smyslu přináležitosti k evropskému prostoru. To je prozatím z mé strany vše. vše. Všechny informace máte na webové stránce. Děkuji. A než představím další kolegy, který představují další DG Evropské komise, tak, taková poznámka. A jste si všimli, že paní Herminia vyjádřila potěšení nad tím, že parlament se podílel na vytváření tohoto programu pro evropské dědictví a já vám vysvětlím, o co jde. Na základě smluv parlament není nikdy ve eh, jaksi funkci výkonného orgánu. Ale to, že při této příležitosti je parlament přítomen, je součástí této iniciativy, to znamená, to je projevem určité velkorysosti a schovývalosti a pochopení eh, ze strany eh, komise a tehdejšího malského předsednictví a eh, ve vztahu k tomuto symbolickému roku evropského dědictví, protože to má samozřejmě smysl pro všechny členské státy. To, že tento eh, rok bude zakončen ve Vídně, ve Vídni v prosinci, tak to je samozřejmě další věc, která má velký symbolický význam. Toto město, tato část světa, která je eh, skutečně eh, kvintesenciálně kulturního charakteru, ale také jakousi, jakýmsi přechodem mezi východem a západem Vídeň. A dále tu je pan René Martins, Auriana Grasso, a pan Fratini a další, kteří přispějí a kteří nám vysvětlí další eh, podrobnosti. Ano, děkuji. Pane Diakonu, děkuji vám za to, že jste eh, nás přizval k této události, to znamená zástupce Evropského parlamentu, zástupci národních parlamentů a další kolegové, vždy je mi velkým potěšením zde hovořit. U této příležitosti jsem za to nesmírně vděčný. Já teď navážu na Erminii, zejména iniciativa číslo 7, která je o ochraně, o rizicích takže Kopernikus, možná to bude trochu zvláštní prezentace. Vidíte tu vazbu mezi různými věcmi, které na první pohled jsou od sebe vzdálené. Vesmír? A co může vesmír udělat pro kulturu, pro kulturní dědictví? Na podporu tedy eh, podpora minulosti, budoucnosti. A co děláme v, té, v, tom, v, tomto, v eh, této souvislosti? Takže abych vás uvedl do kontextu. Evropská komise za Evropskou unii má dva vesmírné programy. Galileo, to je eh, navigace, v podstatě evropská GPS, ale také Copernicus, to jsou satelity, které obíhají planetu Zemi a pozorují ji. A ve v obou těchto případech Evropská komise za Evropskou unii v podstatě e, to, toto vlastní tyto satelity. Takže je to v podstatě výjimečné aktivum, které má Evropská unie. A Evropa jako taková e, to, to byla toho schopna, protože to jsou infrastruktury. Které by asi žádná e, evropská země samostatně Eh, ne, nebyla schopna zvládat. Nikdo na světě nemá podobný eh, monitorovací program, ani Číňané, ani Američané, ani Japonci. A začalo to před 20 lety na Lagoma Gioro v Itálii a tam eh, byl tedy začátek. Jak se to od té doby zlepšilo za těchto 20 let? Mám tu dva obrázky, která ukazují, kde tato, prostě to místo, kde to začalo. Tohle, tady vidíme jezero Lago Maggiore před 20 lety z amerického satelitu, Landsatu. A toto je dnešní eh, obrázek téhož místa jedin, z jednoho z, toho, z těch evropských satelitů z roku 2008. Okamžitě vidíte ten, ten eh, radikální rozdíl v rozlišení. Došlo eh, k navýšení rozlišení a z toho vyplývá velký potenciál ohledně toho, co můžeme dělat. Mohl bych dlouho popisovat, co to je Kopernikus, ale myslím, že tento obrázek schrnuje, co děláme. Vidíte, že máme satelity. Ten obrázek ve středu tohoto eh, tohoto slajdu. A díky datům a e, fotografiím, e, materiálu obrazovému, který z toho máme, můžeme pak pozorovat mnoho různých oblastí. Můžeme pozorovat mořské oblasti, zemské oblasti, kvalitu ovzduší, ale také mimořádné, mimořádné aktivity, bezpečnost na moři, včetně eh, piráctví, nelegálního pašování, převaděčství a klimatické změny. To znamená, můžeme sledovat, jak například led taje pomalu v polárních oblastech. Ale jaká je vazba mezi tímto vším a kulturou, kulturním dědictvím? Když je řeč o kulturním dědictvím, tak to je jeden z těch slajdů, které máme našem workshop, workshopu o kulturní dědictví a vesmír. Je tu mnoho oblastí, které souvisí s kulturním dědictvím. Takže tohle, toto je z UNESCO, není to, a první jsou ještě některé modernější, a tady vidíme, že máme kulturní e, místa, přírodní stanoviště a tak dále. A toto jsou přesně ty obrázky, které můžete ze satelitu vidět. Tady e, vidíte, že satelit obíhá ve výšce 700 nebo 1000 kilometrů, zatímco letadlo mm, jenom 10, takže prostě stokrát víc. A přitom můžete mít takovéto rozlišení, dokonce lepší. Některé komerční satelity jsou schopny vidět až 30 cm rozlišení. A tady vidíme některé obrázky, které jsem našel na internetu, ale my máme také naše vlastní. Ale tady vidíte okamžitě Egypt, Austrálie, Samara v Iráku, Angor, korály, korálové útesy v Austrálii a skryté či zapomenuté město na Sahaře, které bylo identifikované eh, ze satelitu. No a jaké jsou hrozby, jimž je vystaveno eh, kulturní dědictví? Máme tu různé prvky. Jednak znečištění ovzduší, které může skutečně poškozovat toto dědictví. Dále válka, bombardování, které můžou ničit kulturní dědictví ze dne na den. A není, nelze to zastavit. A dále přírodní stanoviště, která mizí vzdu, v důsledku deforestace, záplav, zemětřesení. Tohle všechno skutečně působí na naše kulturní dědictví a to, co z toho vzniká to, co generujeme prostřednictvím Kuperníku, by mohlo pomoci. Takže, abychom optimalizovali tyto aspekty intervence, můžeme srovnávat, co se děje před a po. Co bylo zniče, jaké území bylo zničeno, abychom odhadli míru té škody a zásahy. A pokud jde o přírodní stanoviště, tak tam můžeme pak předpokládat určitá rizika, můžeme dát k dispozici eh, určité eh, náznaky řešení. A také můžeme rovněž pomáhat v případě povodní, bychom chápali, jaké jsou nejpostižnější oblasti deforestace. Tam to víte, že to v podstatě poškodí úplně všechny lesy ve světě jsou ohroženy. Každý měsíc, každý rok můžeme vyhodnocovat například legální kácení mm, a zem, i u zemětřesení můžeme posoudit dopady toho zemětřesení, identifikovat, kolik bylo zničeno. Můžeme vytvářet mapy Toto je mapa urbáního území v Římě. Prostřednictvím určitých technik můžeme identifikovat, které oblasti klesají, které jdou na, naopak eh, stoupají. A to vytváří určitý eh, tlak na to prostředí. Takže z toho mohou vyplynout určité zásahy, určité intervence, monitorování v některých oblastech. Další příklad v Syrii, kde bylo možné sledovat určitý prvek té oblasti. To, co vidíte dole, je vys- z, Google Earth vysoké rozlišení. A jenže v Google je nový obrázek každé 3-4 roky. Zatímco se Sentinelem sice je nižší rozlišení, ale obrázek můžeme mít každé dva, tři dny. Takže můžeme skutečně identifikovat změny. Takže nahoře jsme identifikovali tu změnu tohoto kulturního dědictví, že k tomu došlo mezi 4. a 11. srpnem 2016. Již nyní služby Koperniku sledují vzduch, eh, pohyby na zemi a mohou pomoci s těmito aspekty. Například sesuvy půdy, zemětřesení, znečištění, pohřbené archeologické oblasti, ničení, um, urbanizace. Takže i když není vše zatím přizpůsobeno, můžeme to použít eh, za tímto účelem ale můžeme dělat i více. Jak můžeme ještě podpořit kulturní dědictví? Máme task force, která i identifikuje a zkoumá, co by se dalo dělat, jak by se dalo zlepšit tyto produkty pro kulturní dědictví. A my jsme souhlasili s tím, že budeme zkoumat, co by se dalo dělat. A máme mnoho členských států, které se připojily, které začnou na tom pracovat. Další prvek, který je důležitý. Ty pozorovací satelity někdy si myslí, lidé myslí, že jsou jen pro specialisty, ale uživatelé, ti, kdo generují data, mohou spolu hovořit způsobem, který je možný také pro koncové uživatele. V tomto smyslu jsou tu také eh, například už je osnovy univerzitní, které mohou používat univerzity nebo podpora určitých aplikací. Takže tolik stručný úvod Koperniku. Pokud potřebujete více informací, tak máte webovou stránku, kde můžete najít hodně informací. Pokud máte jakékoliv otázky, rádi odpovíme. Děkuji. Ano, <clears throat> Děkuji. Já jsem rád, že tady dnes mohu vystoupit a chci vám říci, co my děláme v oblasti vědy na podporu kulturního dědictví. Takže já tady mohu představit iniciativu číslo 10, která tady byla uvedena v tom přehledu na začátku. Nejprve tedy k tomu, co to je. Ochrana kulturního dědictví. Mohl bych použít příměr medicíny. Všichni víme, že medicíně máme doktora, pacienta, lékárníka. Máme v tom pokračovat, tak v ehm, té oblasti ochrany máme někoho, máme toho pacienta, což je to dědictví, máme toho doktora, což je to konzervátor, to máme někoho, jako je lékárník, tedy chemik v tomto případě. Máme i ty léky, tedy ten materiál na opravu. A vlastně ta, to, co v lékařství je operace, v našem případě je nějaký zásah na ochranu nebo renovaci eh, dané památky. A samozřejmě, jako máme preventivní lékařskou péči, tak máme i preventivní péči o kulturní dědictví. Je potřeba také dodržovat velmi vysoké etické standardy v kulturním dědictví, podobně jako je to v lékařství. Neexistuje žádné paušální řešení pro všechno. Každý pacient je jednotlivec, takže i kulturní dědictví je jedinečné a musí k němu takovým způsobem přistupovat. Jak víte, je to předmětem evropských programů už od roku 86. A v rámci programu Horizon 2020 bylo investováno asi 500 milionů euro na vědu a výzkum v oblasti kulturního dědictví. Moje kolegyně Kaja Madidu měla prezentaci v rámci panelu 1 tam si můžete přečíst více o těch eh, konkrétních prostředcích, které na to šly. Ale co se týče technik ochrany kultictví, tak to se to spadalo do pracovních programů leadership, industrial leadership a potom pod NMBP, což znamená nanotechnologie a další eh, pokrok čile eh, technologie. A v rámci toho jsme tedy hledali řešení, jak levně jak hledat eh, nové inovativní přístupy k ochraně. A celkově do konce horizontu 2020 na to půjde 45 milionů euro, což je osminásobný nárůst. V porovnání s tím předchozím rámcovým programem pro a výzkum Tato částka také souvisí s tím, že je možné to kombinovat s dalšími programy, ale já jsem tady eh, specificky zmínil pouze to, co šlo na ty účely v rámci vědy a výzkumu. Tady je určitý přehled projektů, které buď už proběhly, nebo teprve probíhají. Jednak mm, jsou to katedrály, nebo další památky v různých zemích. Šlo o to, aby to mm, byly stavby v různých klimatických oblastech. Anova Concrete je firma, která hledá způsob, jak co nejlépe chránit betonové památky. Tady vidíte příklady z Lotyšska, Polska, Španělska. A na tomto obrázku máte informaci o projektu, který se zaměřuje na ochranu eh, památek z celulózy, tedy je to film a fotografie. A potom je to nanorestart, který hledá nové materiály a techniky pro čištění a udržení kvality maleb. Tady vidíte jeden obraz od Jacksona Poloka po té úpravě. Všechno to jsou dobré zprávy, ale nesmíme zapomínat na to, že od restaurátorů a konzervátorů dostáváme zpětnou vazbu v tom, že tato oblast je pořád eh, velmi podfinancovaná. To podfinancování na národní úrovni potom vede k vysokému počtu přihlášek a žádostí o podporu na úrovni EU, což potom znamená nižší míru úspěšnosti žadatelů a větší míru frustrace tím pádem, což by se eh, dalo vyřešit tím, že se navýší prostředky na eh, vědu a výzkum v oblasti kulturní dědictví posledních letech se také udělal pokrok s digitalizací kulturního dědictví. Pořád ještě ale je potřeba zdigitalizovat obrovský objem památek. Není to samozřejmě možné eh, nahradit eh, nebo eh, vykompenzovat ten reálný zážitek s daným objektem. třeba zohlednit i další dimenze objektu. A potom jde o jednoduché administrativní věci, například to, že veřejné, no, zadávání veřejných zakázek, například v oblasti restaurování, má odrážet jenom ty tradiční techniky, ne ty neskoumání nových. Během restaurace se mohou vyskytnout nové problémy, což se potom vyžaduje další výzkum, který potom nespadá do financování a možná, že přitom právě díky tomu by eh, šlo objevit nové vědecké poznatky. A potom jde o ty standardy kvality, o osvědčenou praxi, to, o tom už tady byla řeč. Některé země vyvíjí velké úsilí pro vývoj. To by ale šlo rozšířit na evropskou úroveň bez toho, aby se snížily ty národní standardy v oblasti kvality. Děkuji vám za pozornost. Já vám rovněž děkuji. A nyní několik otázek a odpovědí. Prosím, abyste omezili samozřejmě Eh, vaše příspěvky či otázky na dvě minuty, eh, dvě minuty abyste se představili, abychom vás lépe pozna, poznali. A jenom připomínka. Asi víte, že poslední forma dik, diktatury v Evropské unii je právě tato a bude fungovat. A ta, ten jediný, ten poslední teror, který tady stále je teror času či minuty. To je něco, co, s, s čemu jsme stále podrobeni. Takže prosím, máte slovo a prosím, abyste se představili, než budete hovořit. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Mein Name ist Pisec, ich bin aus Wien. Dobrý den. Já jsem zúčastním, já jsem z Vídně a zúčastním se také té závěrečné konference ve Vídni. Chtěl bych to tady představit. Chtěl bych využít ten čas, eh, který mám k dispozici, dát vám pohled do zákulisí této iniciativy. Mělo by to demonstrovat, jakým způsobem se někde zachází s kulturním dědictvím. Například eh, jde o stavbu nových výškových budov v centru eh, s tím, že to zastíní staré historické budovy. Přitom to všechno spadá pod oblast, nebo do, je to chráněno UNESCO. Eh, v Rakousku ani nemáme žádné ministerstvo na ochranu kulturního dědictví, ale v podstatě vysoká cena pozemků vede spekulanty k tomu, aby eh, usilovali o, o ty vysoké stavby, což znamená, že politika nedokáže ochránit kulturní dědictví. Takže v podstatě Mám otázku, která se týká toho, jak je možné se postavit té stavební lobby, která chce vlastně bagrem eh, zničit eh, památky nebo kulturní dědictví. A chtěl bych vás vyzvat eh, k tomu, abyste se zajímali o tyto případy i ve, Vůj, ve Vídně, s tím jsou velké problémy. Dobré odpoledne, jsem Feliz Gontes, senátor a za Španělsko. A připadalo mi velice vhodné to vysvětlení, které nám bylo poskytnuto ohledně trajektorii a iniciativ od let 2014 až 2018, včetně tedy té kulminace v letošním roce toho Evropského roku kulturního dědictví a také vysvětlení těch pilířů, na kterých se vše zakládá. Ovšem ten podnět, který bychom měli dodat kultuře a dědictví, Tady asi v první řadě by stálo za to zvážit další možné pilíře, na kterých se zakládá naše kultura a dědictví, jako třeba solidarita a zamyslet se vyloženě na mezigenerační a meziúzemní solidaritu jakožto starosta z jednoho místa de San Idelfonsa v oblasti Segovie si myslím, že je důležité hovořit také o dědictví ve venkovských oblastech, to dědictví, které představují tamní památky, ale i obyvatele. Tady je důležitá solidarita. Další důležitý pilíř to je rovnost, sociální, ekonomická a pracovní rovnost Hovoří se o udržitelném eh, turismu, ale je důležité si uvědomit také stejná práva i v pracovní oblasti. Další pilíř je přístupnost nejen pro tvůrce, ale pro populaci jako takovou eh, v tom veškerém rozsáhlém výkladu, jaký mu můžeme přidělovat. No a čtvrtý pilíř, to je tedy to zapojení uh, účast, vzdělání, to, že se tyto hodnoty budou šířit naprosto průřezově. A ono je totiž důležité, pane předsedo, aby se snažili překora, překonat ten koncept kulturních politik a hovořit o kulturní politice. Kultura to je něco, co spojuje veškerou tu celoevropskou krajinu a její pilíře tedy pilíře kultury a toho dědictví, na těch se vlastně zakládají celé naše hodnoty, celé naší unie. Děkuji. Dobré odpoledne. Marta de Lalu, jsem poslankyní španělského kongresu. Mně se, velice, mně se velice líbily ty příspěvky, které jsme si vyslechli, nicméně já bych chtěla zdůraznit jednu věc. Prosíme o mikrofon. Disculpeme. Omlouvám se. Děkuji tedy za příspěvky, které jsme si vyslechli, ale já bych chtěla změnit něco, o čem hovořila paní Skytáno. A to je ta otázka přírodních katastrof a návaznost na kulturního dědictví. Někdy k takovým situacím v určitých oblastech dochází, například nedávné zemětřesení v Lorce v oblasti Mursia, které zničilo část kulturního dědictví v tak eh, historicky bohatém městě. Tady si uvědomujeme, jaký nedostatek máme specializovaných odborníků, určitých uměleckých profesí, takže je důležité, aby se tato řemesla znovu nastolila. Nejrůznější druhy restaurátorů, výrobci koberců, kachliček a podobně. Takže oblast restaurátorství, kulturního dědictví, ta je někdy vlastně úplně znemožněna, pokud nemáme ty správné řemeslníky, ty odborníky. A myslím si, že to je oblast, které je třeba se věnovat jak na té národní úrovni, tak ale i na evropské. Uh, Děkuji, prosím, další řečník. E, nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski, odpowiadam za kulturę Senacie. Senátor z Polska a zodpovídám právě za kulturu a chtěl jsem říci, že v Polsku je na wysokiej vysoké úrovni e, vzdělávání restaurátorů, lidí, e, kteří se snaží zachovávat kulturní dědictví. Jsou, spolupracujeme s našimi sousedními státy, jako například Ukrajina. O tom budu hovořit i zvlášť ale chtěl jsem teď jenom ještě jednou připomenout varševská doporučení týkající se eh, obnově rekonstrukce kulturního dědictví. Byla tam konference s několika z účastníky ve Varšově s velice významnými doporučeními, která z toho vznikla. A já bych chtěl připomenout kolegům poslancům, aby, eh, pokud chcete těchto doporučení využít, mohu eh, vám tu nechat určitě příklady, tak jak existuje webová stránka, kde, se o tom, kde, kde je to popsáno. V podstatě já už 20 let se zabývám eh, touto prací. Vypracovali jsme jakýsi kodex, barcelonský kodex z, v roce 93 teď se nacházíme na velice významné úrovni. A jsou to věci, o kterých se musí hovořit. Velmi eh, je silně jednoznačně, protože díky vzdělání můžeme přesvědčit lidi o tom, jaké jsou ty základní hodnoty. No a závěrem mi dovolte říci, koho se týkají tato doporučení? všechny organizace UNESCO, Světová banka, další mezinárodní organizace. Na ty všechny se obracíme. Já vám dám, pane předsedo, tuto eh, příručku, protože opravdu je užitečná. Děkuji vám. Prosím. Cine mai, cine mai a ridicat mâna? Iertați-mă. Prosím vy. Ještě další otázka jedna. Pak bude ještě další série, ale necháme eh, teď čas na odpovědi po, da, po další otázce. Eh, Děkuji. Dimitris Sevastakis eh, z řeckého parlamentu. Má otázka se zakládá na tom, co zmínil kolega ohledně udržitelnosti. Je to o, o téma ideologické či ekonomické udržitelnosti. Máme tu aspekty jako ekonomika venkova, znečištění a podobně. Nicméně v návaznosti na všechny tyto aspekty je tu pak problém vývoje legislativy, a také toho, jak je kulturní dědictví zaintegrováno do každodenního života. Problémem je to, jak vlastně všechno to, co se týká eh, kulturního majetku se vlastně zaintegruje do společenského života národa. Je to problém ideologické udržitelnosti našeho kulturního dědictví. A konkrétně právě z tohoto důvodu Evropská komise a také Evropský parlament na sobě nesou zodpovědnost za to, aby právně ochraňovali tuto udržitelnost. A Prosím, paní. Juliana, spunea este numele meu, sunt senator. Já jsem senátorka rumunského parlamentu z výboru pro vzdělávání. Velmi se mi líbily vaše prezentace. Obzvlášť mě nadchla ta paralela mezi medicínou a kulturním dědictvím. Ta situace, Eh, je totiž taková, že eh, to kulturní dědictví opravdu teď trpí. Eh, od nás migrují, odchází lidé do jiných zemí, zejména doktoři odchází, ale i z jiných oblastí. Takže odchází lidé do jiných zemí a trpí tím mimo jiné nejenom medicína, ale i kulturní dědictví. A já chci obrátit vaši pozornost na problém související se strukturálními problémy, které souvisí s eh, ochranou kulturního dědictví, věci, které jsou u nás velice vítané. Podařilo se nám zachovat mnohé budovy kulturního dědictví, ale pak jsou také podmínky, které nám brání k přístupu k financím, k fondům. S tím, že po obnově někdy ty budovy musí být zveři- zpřístupněny širší veřejnosti. A velmi často v tom fungují veřejné eh, instituce, jako jsou například eh, radnice, eh, městské úřady. A často se, se podaří uvolnit pouze část té budovy, pouze vytvořit určitou zónu, která je přístupná veřejnosti, ale ne celou budovu. Protože není prostě dost financí. V tře- třetí pilíř, pilíř ochrany, t- tam chci připomenout také princip rovnosti a kontroly kvality celých projektů v průběhu celého jejich průběhu. Bylo by možná dobré, aby když se stanoví určité hodnoty a vybírá se, kdo se účastní vypracovávání těchto bodů, tak aby eh, se zajistilo, že potom budou ty body skutečně respektovány. A opravdu poslední příspěvek, abychom měli čas na odpovědi. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προηγούμενους ομιλητές για τις πολύτιμες εισηγήσεις τις οποίες έχουν παραθέσει. Ταυτόχρονα όμως να, θα ήθελα να υπογραμμίσω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 Ano, já odpovím částečně, ač bych velice ráda zareagovala na všechny otázky, s tím nemáme. Eh, ráda bych řekla, že nemáme problémy, ale samozřejmě máme a musíme činit kroky a musíme vylepšit systém našeho, naší působnosti. Některé dotazy tu potvrzují skutečnost, že je tu zapotřeba holist autentického přístupu ke kultuře. Ano, když e, něco dobře nefunguje, my si přejeme vylepšit ten způsob šíření informací o lepším přístupu, o lepším zacházení s kulturním dědictví. Lidské chování je důležité, má vliv a pak eh, otázkou je také eh, vývoj, když si lidé uvědomí, co pro ně to kulturní dědictví znamená. A pak otázka přístupu. Ano, aby lidé se měli možnost dostat k těmto památkám. Když není umožněno lidem vstoupit do dané oblasti, jak dokážou vůbec pochopit hodnotu toho dědictví. Takže přístupnost, ano, to je asi ta jedna z nejdůležitějších oblastí. Ještě chci říci, že 4. prosince vůbec poprvé udělíme cenu přístupného města. To je taková iniciativa EU, která právě podporuje a odměňuje taková města, která činí kroky pro to, aby jejich město bylo přístupné. Letos budeme mít dvě speciální ceny pro města, která právě vylepšila přístupnost k kulturním místům. A, je to cena pro města nejen na 50 tisíc obyvatel, ale také cena pro města do 50 tisíc obyvatel, aby se zdůraznila právě ta oblast významu těch menších obcí a venkovských oblastí. Takže to je jedna z těch našich eh, evropských eh, iniciativ pro zvýšení viditelnosti. Ano, musíme zapracovat na proškolování a vzdělávání odborníků. Tady naprosto sdílím váš názor. Dále doporučení té eh, skupiny odborníků. Ta skupina se stává z odborníků jak z oblasti vzdělání, tak kultury. To je zapotřebí, protože jsme přesvědčeni, že je třeba spolupracovat, a zvlášť když tu máme Evropský rámec pro vzdělání. No a samozřejmě také se zaměřujeme na řemesla, to tady někdo zmínil, takže je důležité jen se dívat na ty uh, experty z oblasti kulturního dědictví v tom tradičním slova smyslu, ale pak také na to obrovské bohatství, které máme v Evropě právě v oblasti řemesel. Tady se eh, zaměřujeme tedy i na ty čtyři úrovně, na přilákání mladých, vzdělávání školení, celoživotní studium a vzdělání a pak přesun zkušeností v, ve chvíli odchodu do důchodu. To je velice důležité v tuto dobu protože si myslíme, že se blíží výbuch časované bomby, kdy prostě ta stávající generace, která odejde do důchodu, nebude mít schopnost předat své zkušenosti mladým a situace může být dramatická. No a já si myslím, že z mé strany je to tedy všechno. Eh, já nemohu se vydávat za experta, ale přesto si dovolím určitou poznámku. Hovořilo se o určité agresi dokonce, nebo ohrožení zvo, eh, eh, jaksi válečného vojenského charakteru, ale já se bojím daleko víc jiných věcí. Takové té, to, té pom, toho pomalého násilí z komerčního charakteru vůči Eh, vůči tedy kulturnímu dědictví. Je to jakási pomalá eh, invaze a agrese, funguje to i v mé zemi. Prostě to věci, které vydržely přes tisíc let, byly zničeny najednou jen z eh, hlouposti a nevědomosti. Je to opravdu pekelné, co člověk někdy dokáže, čeho dok- co může udělat. A to i bez zbraní. Čili to je, myslím, základní, co se musíme bát z hlediska ochrany. Je to základní věc z hlediska restaurování eh, těchto objektů. Ale budeme mít čas o tom ještě hovořit. Teď vstupujeme do druhé skupiny. Pan Fotios Papulias z DG pro životní prostředí. Prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na toto zasedání. Pracuji v DG pro životní prostředí a rád, rád bych vám představil naše stávající aktivity, jak se snažíme lépe pochopit vazby mezi přírodním a kulturním dědictvím. Zaměřujeme se na příležitosti, jež skýtá Evropská síť chráněných území Natura 2000. Jak možná víte, je to pilíř naší politiky biodiverzity, pokud jde o zprávu a obnovu našich nejzranitelnějších ekosystémů a e, ohrožených druhů. A nyní tato síť zahrnuje velkou část území členských států a rozšiřuje se dokonce na moře. Takže záležitost vazeb mezi chráněnými územími a kulturním dědictvím se dostává nyní, eh, se stává předmětem veřejné debaty a existuje řada, proto řada různých faktických důvodů. Mnoho chráněných ekosystémů souvisí s kulturou, s, s kulturním prostorem, prostředím. To znamená to, co člověk dělá po stovky tisíce let. A dále silná provázanost mezi lidskou činností a přírodou. A také faktická zjištění, že máme určitý překryv mezi eh, oblastmi environmentálními a kulturními. Jsou to často ekologická místa nebo jsou tam různé památky. Stále více si také uvědomujeme, že jsou důležité také socioekonomické přínosy pro celou společnost. E, to, co vyplývá z dobré zprávy přírodních a kulturních stanovišť. Všimli jsme si rovněž, že tu jsou značné hrozby. Často jsou ty hrozby velice podobné. A to vše nyní přináší nutnost integrované zprávy těchto zón. V oblasti, kde bychom mohli uvažovat o různých synergiích ve prospěch eh, tedy přírody i kulturního dědictví a to vše souvisí například s zlepšenou komunikací, účast lidí a společenství. synergie při využití dostupných zdrojů a to vše s cílem nejenom zachovat tyto oblasti, ale také posílit jejich potenciál, co se týče přínosů z hlediska zaměstnanosti a dalších udržitelných aktivit. Chci zúraznit, že Tyto synergie mají značný, značnou výhodu hlediska toho, že máme silný rámec pro ochranu těchto oblastí, což může také prospívat i ochraně kulturního dědictví. No a za tímto účelem v loňském roce vznikl akční plán Komise na zlepšení implementace naší legislativy v oblasti ochrany přírody. Identifikovali jsme i další kroky, například potřebu posílení vazeb mezi přírodním a kulturním kapitálem, kde jsme učinili odkaz na Evropský rok. Takže toto je ten příspěvek z té environmentální stránky vůči tomuto roku kulturnímu, kulturního dědictví 2018. Začali jsme některými případovými studiemi, abychom identifikovali příklady, kde existují tyto synergie. Publikace studií prakticky ze všech členských států a zjistili jsme, konstatovali jsme celou řadu významných eh, synergií a překryvů. Například Matera Itálie. Eh, hlavní město kultury pro příští rok. To je oblast, která je součástí té sítě. Je to také uh, uh, stanoviště kultur, světového kulturního dědictví, uh, součást natury a jsou tu nařízení, jsou tu eh, určité regulace, které přispívají jak historické ochraně města, tak prospívají i eh, živočišným a rostlinným druhům, které žijí v této oblasti. Zatím eh, momentálně tedy probíhá hlubší výzkum. Snažíme se lépe pochopit překryvy mezi chráněnými oblastmi a kulturními oblastmi. Snažíme se analyzovat možné synergie, přijít s doporučeními a osvědčenými postupy pro integrovaný postup, zejména abychom vnímali příležitosti a výzvy získa udržitelné toho cestovního ruchu a co všechno z toho vyplývá. A prostřednictvím výzkum, výsledku našeho stávajícího výzkumu jsme našli značné překryvy mezi stanovišti světového dědictví a oblastmi Natura. Zhruba polovina těchto míst kulturních je v prostředí Natury 2000 nebo velmi blízko. Třeba z 336 eh, míst světového dědictví je velká část, která se buď úplně překrývá, nebo je v podstatě eh, do dvou kilometrů od chráněných eh, zón Natury 2000. A podobné a ještě silnější tedy vazba je vidět, když se podíváme na oblasti světového dědictví pro smíšené kulturní, eh, přírodní nebo kulturní hodnoty, kde se rovněž překrývají Takže ten prvek prostorového překryvu jednoznačně vyplývá z prvních výsledků naší analýzy. Jsou i další překryvy, například Europa Nostra, systém Europa Nostra, kdy v podstatě polovina těch zón, které byly oceněny spadají eh, zároveň i do Natury 2000. No a toto je oblast, kde stále ještě podporujeme další synergie prostřednictvím eh, ocenění, která dáváme například za skvělý management a nebo když si připomínáme Den Natury 2020, Natury 2000, což je 21. května. Společné hrozby Identifikovali jsme několik příkladů. Uvědomili jsme si, že například jedna z největších hrozeb je neudržitelný cestovní ruch a rekreační aktivita nebo nekontrolovatelný nešíření urbánních ploch a dalších forem infrastruktury které se staví bez plánování. Obdobné výzvy v těchto oblastech. A zároveň chceme pokázat i na příležitosti, které vyplývají z dobře eh, promyšleného společné zprávy těchto oblastí, například z Rakouska, kde je manažerský plán, které, integrovaným způsobem zohledňuje jak kulturu, tak och- potřeby ochrany přírody. Snažíme se lépe analyzovat všechny tyto hrozby, výzvy a příležitosti, abychom pak z toho eh, sformulovali nějaké doporučení, osvědčené postupy, které nám pomohou s integrovaným řízením našeho společného dědictví ale také, abychom využili příležitosti pro pracovní místa, udržitelný rozvoj místní, zvláště v oblasti udržitelného cestovního ruchu, což už bylo zmíněno jako prioritní oblast v rámci Evropského roku. No a tato doporučení, která teď vytváříme, musí reflektovat například pod lepší potřebu, lepší přístupu k údajům, lepší pochopení všech věcí a nalezení společné řeči mezi různými komunitami, kde stále bohužel ještě do určité míry hovoříme růz, různými jazyky, pořád je to oddělené, chceme tyto sila jak si rozrušit, aby měl mě společný přístup, společné myšlení, společnou politiku a lepší eh, povědomí o socioekonomických přínosech, které mohou vyplynout ze společného eh, řízení kulturních přírodních oblastí, integrované plánování v dalších oblastech, což může ovlivnit toto společné dědictví. Zmínili jsme cestovní ruch, jako například rozvoj venkova a sdílení všech těchto osvědčených postupů napříč různými komunitami. A v neposlední řadě také identifikace zdrojů, financovacích příležitostí, zejména prostřednictvím evropských fondů, abychom je mohli využít nejefektivnějším možným způsobem. Takže taková je situace. S touto aktivitou máme příručku k dispozici, když se na ní chcete, pokud se na ní chcete podívat, pokud chcete podívat, čeho se, jsme dosáhli. Je to oblast, v níž máme za to, že existují silné příležitosti k synergiím v rámci naší společné práce. Děkuji. A nyní poslední příspěvek Olio Matalonga z UNESCO. Yes. Uh, gracias. Uh señor Diakonu. Děkuji, pane Diakonu, děkuji vám za pozvání, za to, že mohu být dnes přítomen. Takže budu hovořit jižním, dalším jízdním jazykem, abychom tu představili také jazykovou různorodost této sněmovny. A já budu uh, přecházet ze španělštiny do angličtiny, protože jsem se ostatně toho přednášku připravil v angličtině. Pro nás, pro UNESCO, pro mě je velkým potěšením být zde přitomen. Zastupuji tu tedy naši organizaci, která eh, velice bojuje za zachování jak hmotného, tak nehmotného kulturního dědictví. No a sešli jsme se tady, abychom společně s národními evropskými poslanci hovořili o té společné práce ve prospěch zachování kulturního dědictví a zejména v tuto tak významnou dobu, jako je letošní rok kulturního dědictví. Mám tedy přání sdílet s vámi některé ty činnosti, některé naše projekty, které vedeme, a nebo do kterých se UNESCO společně s EU zapojila s různými institucemi EU v průběhu tedy tohoto roku, kdy si připomínáme eh, tento rok kulturního dědictví. A nyní tedy budu pokračovat v angličtině. V první řadě bych chtěl vyjádřit několik slov o spolupráci mezi UNESCO a Evropskou unii. Jak víte, UNESCO má již dlouhodobé vztahy s Evropskou unii v oblasti kultury, vzdělání a vědy. Evropská unie se stala klíčovým strategickým partnerem pro UNESCO. Obě tyto organizace totiž sdílí stejné hodnoty a úzce spolupracují, aby dosáhly společných cílů. A co se týče konkrétního tématu dnešního odpoledne, tedy kulturního dědictví, Evropská unie má nějakých 350 míst světového kulturního dědictví, dále asi 85 prvků nehmotného kulturního dědictví, které jsou za Evropu zapsány v seznamu kulturního dědictví UNESCO. A to dokazuje, jak je důležité zachovávat živoucí kulturní kulturní tradici. A nyní tedy máme výtečnou příležitost zdůraznit, že kulturní dědictví je významným pilířem Evropské unie a takovým hlavním milníkem a také je to naprosto nezbytné eh, dědictví pro budoucí eh, generace. No a kultura a dědictví to jsou velice úzce propojeny, na to nesmíme zapomínat. UNESCO těší, že může úzce spolupracovat s mnoha institucemi Evropské unie, konkrétně tedy s Evropskou komisí, s DG AC, je tu celá řada iniciativ, které již předřečníci zmínili, také další generální ředitelství, třeba DG Growth, konkrétně s tímto projektem, který za chvíli představím, a nebo co se týče mezinárodní dimenze evropského dědictví, to tu již zaznělo, e, boj proti nelegálnímu obchodování e, nebo z e, DG Arctu máme výtečnou iniciativu na téma prosazování práva. Proběhne to příští týden. Sejdeme se v Paříži s prokurátory, soudci, zástupci celnic, abychom právě projednali toto konkrétní téma, protože si musíme uvědomit, že se jedná opravdu závažný problém nejen pro Evropu, ale pro i blízké sousedy a ostatně pro celý svět. Takže to je ta mezinárodní dimenze. Také pracujeme na téma eh, ohroženého dědictví, a to v úzké spolupráci s Evropskou komisí DGF, se službou pro vnější činnost v Syrii, v Jemenu, v Libii, v Iraku, ve střední Asii. To znamená, že ten program je opravdu rozsáhlý. Také Evropský parlament, Rada EU, Evropský hospodářský a sociální výbor, všechny tyto instituce jsou do tohoto pilíře zapojeny a spolupracují s námi. A Erminie také zdůraznila těch 19 orgánů Evropské komise, které tedy interně spolupracují, ale já chci zdůraznit tu spolupráci meziinstitucionální, tedy mezi výborem regionu, radou, parlamentem, komisí a členskými státy. Tady všichni lidé vlastně pracují v rámci toho holistického přístupu na Evropském roku kulturního dědictví. Jak pan Diakonu eh, a členové výboru pro kulturu eh, eh, vlastně pracují, my jim za tuto práci velice děkujeme protože vlastně díky ním, díky jejich přípravné práci jsme mohli rozvinout naši následnou iniciativu. Tento projekt eh, chce zhodnotit a podporovat kulturní dědictví v Evropě z hlediska kulturního turistického eh, ruchu a zavádět zejména ten přístup účastnosti. Tady vidíte jeden eh, starodávný most, fotografie z Francie, významné kulturní místo v Evropě a dříve či později už podobnou aplikaci budete moci mít ve vašich eh, smartfonech Prozatím je tam odkaz eh, na webovou stránku, která je výtečná. No o co se tedy jedná World Heritage Journeys in Europe? Jedná se o projekt, který byl zaveden letos. Devět platform rozvinutých ve spolupráci s National Geographic, který představuje nový způsob cestování po kulturních památkách v Evropě a povzbuzuje lidi, aby cestovali takovým odlišným, hlubším způsobem. A záměrem této iniciativy je, aby ta méně známá Evropa byla známější a přístupnější návštěvníkům a podpoří se tím kulturní výměny mezi EU a také jinými zeměmi světa. Evropa je domovem úžasných kulturních památek a může inspirovat cestující. A my jsme zde rozvinuli čtyři témata pro tyto eh, cesty. Jedná se o královskou Evropu, starodávnou Evropu, romantickou Evropu a podzemní Evropu. Takže prostřednictvím těchto plánovaných cest můžete objevit eh, území Unie v úplně jiném světle, zjistit, jak je toto všechno propojeno naprosto fascinujícími historiemi a umožňujeme také speciální přístupy k úplně skrytým klenotům, této úžasné destinace, jako e, jsou tam místa v Evropě. A spolupracujeme s místními komunitami, podnikateli i různými dalšími aktéry. Ale jedná se ještě o mnohem víc. Tady hlavním cílem je změnit ty způsoby cestování po kulturních místech, zůstávat déle, zažívat místní kulturu a také získávání opravdu hloubkových znalostí a dojmů z těchto uh, kulturních míst a získávat i správné hodnoty, protože hodnoty jsou tady důležité. Tento projekt byl vyvinut za spolupráce s 34 Eh, kulturními místy UNESCO v Evropě. Eh, jsou do toho zapracovány i různé workshopy. A můžeme poděkovat také za spolupráci při vypracování webových stránek. A zapojili se do toho nejrůznější turistické organizace, združení, ehm, hostitelská, hostitelské združení organizace další korporátní partneři, ti všichni přispěli do eh, rozvoje tohoto projektu. Konference na vysoké úrovni o udržitelném turistickém ruchu proběhla před dvěma týdny v Paříži eh, v budovách UNESCO a to také jsme se setkali u příležitosti turistického eh, ruchu, turistické, <laughs> roku turistického ruchu EU Čína. Tady jsme zmiňovali zejména nezbytnost inovace, integrace a dalších doplňkových eh, iniciativ. Eh, a tento projekt, taková vlajková loď, byl vlastně ukázán jako příklad takové první možné společné aplikace týkající se kulturního dědictví. No a všechno by mělo být tedy funkční, postupně se zavádí od září tohoto roku, nejrůznější eh, výjezdy pro novináře a podobně. No a myslím si, že i něco podobného by mohlo proběhnout také tady na úrovni vašeho parlamentu. Zase bychom se mohli setkat. Co ještě k tomu mohu říci? Ještě několik slov k tomuto odkazu o kultuře a turistickém ruchu. Jak asi víte, turistický ruch to je jedno z těch nejrychleji se eh, rozvíjejících odvětví ekonomiky a je tu potenciál přímo či nepřímo přispívat k udržitelným cílům rozvoje. Nezapomínejme na udržitelnost, nezapomínejme na agendu 2030, to je vlastně součástí našeho každodenního života. Turistický ruch, ten kulturní, představuje 35 celkových celosvětových příjmů z turistického ruchu a odpovídá to 10% globálního bohatství. Takže turistický ruch je naprosto zásadní pro ochranu a udržování kulturního dědictví a těch míst kulturního dědictví, konkrétně těch, které jsou zapsány do seznamu UNESCO ty všechny může podporovat, také se tím podporuje místní eh, rozvoj. Víme, že se mění také vzory eh, chování při cestování, například mladí lidé, ti mileniálové mají dru, eh, jiný způsob cestování. To všechno má také dopady právě i na to kulturní dědictví. No a e, myslíme si, že za spolupráce s vašimi institucemi tento rozvoj můžeme ještě dále podpořit. Mulțumim noi. Uh... Mám mé dilema, protože tuto chvíli tedy tady jsou odpovědi a otázky, ale možná to nestačí, protože je přijde, že vaš to nejsou jenom otázky. Jsou to spíš názory, stanoviska, informace o realitě. A čili skutečně můžeme hovořit o rozmanitosti. Bez toho nemůžeme učinit další krok. Tedy, aby z tohoto roku jsme měli skutečně potom eh, nějaké návažné kroky. Ale já teď čekám eh, netrpělivě na vaše stanoviska, vaše názory. Maria Augusta Santos. Eh, Maria Augusta Santos, já jsem z parlamentu Evropské Portugalska z výboru pro vzdělání a kulturu. Portugalsko se ve své kulturní práci zaměřilo na eh, vytváření vědecko-technických studií, vždy za spolupráce s univerzitami nebo výzkumnými středisky, tak abychom dokázali zmapovat eh, právě tu realitu kulturního dědictví ve všech jejich nejrůznějších aspektech. Máme tu tři specializované jednotky, laboratoř pro eh, konzervat vědci, pak tedy eh, vědecké středisko pro eh, mořskou podvodní oblast. A co se týče ochrany kulturního dědictví, už jsme zaznamenali velké pokroky v posledních letech. No a příští rok Ehm, také zrekonstruujeme ehm, námořní pevnost v oblasti Peniše, která bude proměněna v úžasné moderní muzeum. Tady chci prokázat, jak je možné skloubit ty moderní technologie, i u tak starodávných budov a jak důležité je proto také možnost mobilizovat finanční evropské prostředky. Rozsah těch eh, mož, eh, vlastně kulturních prací si vyžaduje řádnou zprávu kulturního majetku. A Evropská unie by opravdu měla být takovým lídrem který bude ukazovat tu správnou cestu ve správě. Už to zaznělo, že je nezbytné řádně koordinovat na evropské úrovni a to si myslím, že je pro nás všechny velká výzva, protože pokud chceme být úspěšní v této společné cestě kultury, tak musíme soustředit veškeré naše úsilí, zaměřit se na potřeby občanů, zaměřit se na evropskou identitu, hodnotit ten aspekt začlenování, který v sobě kultura nese, podpořit aktivní účast společnosti v ochraně kulturního prostředí. Tady si myslím, že Evropská unie může hrát velice významnou roli, protože kulturní dědictví je něco, co je nám všem společné. Buenas tardes de nuevo. Ještě jednou přeji pěkné odpoledne. Omlouvám se, že se hlásím znovu, ale zazněla tu jedna věc, kterou nesmíme opomenout. A abych zůstal věrný místu, odkud pocházím. Já jsem eh, starostou v malé obci v oblasti SEPA, je to přírodní eh, rezervace, spadá do sítě Natura 2000, také chráněná oblast UNESCO, takže to odpovídá všem těm iniciativám, které pro ochranu máme. Takže si myslím, že je třeba tady říci, že tedy asi v té ochraně oblasti těch menší bylo učiněno hodně. Je třeba za to poděkovat všem těm instancím za to, že si opravdu přejí je ochraňovat. Ale někdy, když si přejeme ochraňovat, tak se dopouštíme takového, takové chyby, že se všichni ti urbanisté eh, snaží tak nějak eh, vytvořit jenom takové eh, mrtvé kameny abychom vlastně ta místa navštěvovali, jako kdybychom vstoupili do nějaké rezervace úplně izolované od eh, současné doby. Já si naopak myslím, že ochraňovat tato místa znamená ochraňovat jejich eh, obyvatele, lidi, kteří tam žijí, aby si zachovali své zvyky, něco, co zažívali stejně po staletí, abychom je ochraňovali i ekonomicky. Protože Evropská unie a kultura jako taková, když se na ní podíváme průřezově, eh, tady si myslím, že Evropa může přispět právě finančně tady do této míry ochrany. Protože když se nebudeme setkávat s těmi obyvateli, nebudeme znát vlastně vůbec jejich názory, nebudeme znát ty charakteristiky těch menších oblastí, pak bude docházet vlastně k jaksi odcházení, ubytku lidí. Budeme tu mít jenom takovou krásně vyzdobenou oblast, která ale nebude mít v sobě tu, eh, ty živoucí obyvatele. A to je vlastně ta eh, hlavní hodnota. Na tom se zakládá to budování Evropy, protože my vnímáme Evropu s tím propojení, s tou perfektní symbiózou, která to byla po celá staletí ale nyní je třeba právě na to poukazovat, abychom na to nezapomínali. Děkuji. με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Já bych se chtěl vrátit k něčemu, co tady právě říkal kolega. Jsem z Řecka A tam je hodně archeologických nalezišť ve městech, ale také na venkově. A já vidím tedy souvislost mezi kulturním dědictvím a územním plánováním a zemědělstvím. Ale také mezi těmi, kteří tato místa chtějí využít pro své komerční účely. Mluvila jste tady dnes o renovování a konzervaci eh, dědictví a nad tím někdo musí mít dozor, což je asi nezbytné, ale není možné investovat do toho stejně, jako se investuje do běžných eh, projektů. Lidé musí cítit hrdost za to, že to patří k jejich kulturnímu dědictví. Je potřeba vytvořit celoevropskou síť a parlament tomu má prostředky, aby se navázali kontakty mezi těmito archeologickými eh, eh, nalezišti. Ale jde také o to, aby se to všechno zlegalizovalo. Co eh, nejvyšší možná míra ochrany je nezbytná, musí se to stát organickou součástí života. Nemůže to být eh, něco zafixovaného, co je jenom určeno pro pohled turistů. Mluvám, že jsem mluvil tak dlouho, ale podle mě je to klíčová věc. Ale Evropský parlament by se také mohl eh, účastnit hledání řešení. Takže máme dost času. Ale vám se, že toto téma, to znamená témata, která už eh, byla vznesena předchozími řečníky, mají určité právní dopady, takže potřebuje právní expertizu. Od toho tu máme pana Demno, Mendolu, to je náš právní expert, takže já ho žádám, aby se vyjádřil. Prosím. Uh, Děkuji, dobrý večer. Johnny Mendola z Evropského parlamentu správní služby. Jak tady bylo několikrát řečeno, kulturní dědictví a jeho uchovávání je záležitostí členských států. Nicméně jsou tady další relevantní aspekty pro Evropskou unii, a já bych mohl připomenout, že podle článku 3 smlouvy Evropské unie má Evropská unie zajišťovat, aby kulturní dědictví bylo uchováno. A v článku 167 smlouvy o fungování Evropské unie ten úkol má Evropská unie. Zejména ten úkol eh, uchovávat evropské kulturní dědictví. To stanovila už Maastrichtská smlouva, ale ještě přední Evropská unie také mohla eh, jednat na základě obecných principů v oblasti eh, udržování kulturního dědictví. Šlo například to, jak zamezit legálnímu obchodu s kulturními předměty. Takže přestože to právně eh, fungovalo jinak, tak eh, to možné bylo. Uchování kulturního dědictví je podpůrnou kompetencí. Víme, že Evropská unie má ty hlavní, sdílené a vedlejší kompetence. A tato kompetence se zejména týká toho, jak umožnit spolupráci členských států, výměnu osvědčené praxe, ale také o to, jak podporovat kroky členských států v této oblasti. Přestože to je jenom vedlejší kompetence, tak eh, Evropský soud, soudní dvůr, není to samozřejmě jenom kultura, která do toho EU e spadá, je to také je, je to také administrativní spolupráce, průmysl a další. To všechno jsou ty vedlejší kompetence. A Evropská unie vždy zdůrazňovala, že vzhledem k tomu, že to je vedlejší kompetence, tak to neznamená, že to vůbec neexistuje. Ta kompetence tady reálně je. A v tom případě se na to vztahují obecné principy, horizontální, například v komunitárním právu, ale také i týká té, toho principu pro spolupráci členských států. To znamená, že členské státy by neměly přijímat opatření, které by mohlo bránit eh, plnění těchto cílů daných evropskou politikou. Tam, kde Evropská unie vykonává své kompetence. Není možné tady samozřejmě harmonizovat to podobným způsobem, jako je například vnitřní trh, ale ta kompetence Evropské unie tady reálně existuje a je možné ji vykonávat a podporovat tím kroky členských států. Další zmínka se týká financování iniciativ v oblasti kulturní dědictví, Souvisí to se soutěžním právem článku 107 smlouvy o fungování Evropské unie. Může Evropská komise povolit státní pomoc na ochranu kulturního dědictví A to je, když tam nejde o striktně za to ekonomické aktivity. V oblasti státní pomoci to tedy potom spadá pod to nařízení obsahující blokovou obecnou e, výjimku. Znamená, že v této oblasti Evropská unie má sice vedlejší kompetenci, ale má ji. A pokud členské státy jsou ochotny se účastnit těchto opatření, tak tady je poměrně velký manevrací prostor také v oblasti financování. To je asi vše. Děkuji průběhu diskuse, samozřejmě pokud to bude nutno, pane Mendola, tak kdykoliv eh, se ozvěte. Prosím. Děkuji. Rafael Gerard, francouzský poslanec za výbor pro kulturní otázky vzdělávání. Francie má eh, dlouholetou tradici ochrany kulturního dědictví, která k ní patří. A já teď pomyslím na eh, ty země, které mají obzvlášť dobře vybavený legislativní potenciál ve východní Evropě, ale bohužel eh, například ve Francii se to opírá například eh, o, o eh, zapsání tedy těchto památek a také architekti, kteří vydávají stanoviska k různým projektům renovací, rehabilitací, těch eh, historických dokumentů. Nejenom, že se snažíme uchovat tu katedrálu nebo eh, tu budovu, která je uznaná jako obzvlášť zajímavá, ale také eh, se snažíme zachovat ten celek těch středů měst a tak dále. Ale navzdory tomu je tento nástroj často napadan, protože jsou tu velmi silné tlaky, které vynakládají některé finanční zájmy, politické zájmy, které nemusí mít stejný zájem o ochranu kulturního dědictví, jako máme my. A jsme svědky toho, že musíme být velmi bdělí, pokud o ochranu a e, těchto, e, této regulace a její flexibilitu. To, co e, zachovalo, ta, ta legislativa, která z, zachránila vlastně středy měst, má také své limity. E, takže Eh, často nezvládá určité nové funkce pro budovy, které byly obnoveny, restaurovány. Eh, hodně prostředků jde na eh, rekonstrukci, ale méně na údržbu. Ale víme, že historická budova, historický monument, který není pravidelně udržován samozřejmě za 15-20 let, musí být znovu re- renovovan. Takže dnes si Francie uvědomila te- tohoto, tento problém a začíná přizpůsobovat ten systém prostřednictvím ně, něčeho, co, čemu se říká eh, akce střed města, která se snaží chránit ty ehm, eh, středy, historické středy měst, které často přišly o své obyvatele, kteří se odstěhovali eh, musí, to, musí tu jít nejenom eh, o cestovní ruch, ale také obnovu určitých povolání, které zmizely. Eh, řemeslná eh, povolání a další vzácná povolání. Čili ta vláda se teď snaží vyčlenit prostředky na to, aby jak materiální, tak nemateriální dědictví oživilo naše středy měst, které jsou často bohaté na dědictví, které však často pak uh, ponecháno na pospas. A je zejména nutno zdůraznit ten ekonomický aspekt. Děkuji. Velice děkuji. Ještě někdo? Prosím. OK. Um, so good afternoon. My name is uh, van, <clears throat> van ba Dobrý večer, já jsem z Univerzity v Lovani, z Mezinárodního centra pro restauraci památek, také členem Evropa Nostra, jsem také členem poroty, která uděluje ceny za kulturní dědictví. A chtěl bych se zaměřit na to, že to, co tady bylo řečeno během prezentací, sice, že si všímáme toho, že mnoho komunit se naučilo zacházet s kulturním dědictvím. Velmi často se to, ty ceny udělují například za renovaci budov, ale e, kromě toho se to uděluje také za to propojování e, dědictví s místní komunitou. A to je v sladu. E, s tím, co zousilujeme my. Máme předsedu UNESCO a ta analogie s lékařstvím je velmi platná, to protože nám jde o to, jak vytvořit nějaký systém veřejného zdraví. Není to to samé, co preventivní lékařství, ale spíše to ukazuje, že se snažíme k tomu přistupovat systematicky. A když jsme připravovali tu zprávu pro Radu Evropy jako dědictví, my jsme dělali ten výzkum s ostatními partnery, tak se nám podařilo zdůraznit tu důležitost integrovaného přístupu, aby to nebylo cílem samo o sobě, ale aby se tím například využívaly další zdroje příjmu. Ehm, jeden z dnešních problémů, o kterém tady byla řeč, je to, jak můžeme změřit nebo vyhodnotit určitá rozhodnutí. A jeden velký problém, se kterým se v Evropě potýkáme, je to, že se to měří pouze čistě finančně, ekonomicky. A někdy se neměří ten sociální dopad nebo dopad na životní prostředí. Ty pokusy o to sice existují, ale prakticky vždy převládne to ekonomické vyjádření a proto bylo dobře se naučit nějakým reálným způsobem hodnotit eh, příspěvek kulturního dědictví a tím zajistit odpovídající prostředky. Těch věcí by eh, eh, šlo říct mnoho, ale Jedna, eh, která mě napadla minulý týden, je to, že bychom se měli více zamyslet nad lidmi. Mluvilo se tady o dovednostech, to je zásadní, ale dovednosti se nebudou nikdy vytvářet v případě, kdy rodiče o tom nebudou přesvědčeni. Děti nebudou vytvářet si dovednosti, když rodiče s tím nebudou souhlasit. Eh, Můžou se z nich stát špatní doktoři a přitom by z nich mohli být dobří instalatéři. A proto je potřeba zvýšit povědomí například ve vzdělávacím systému o tom, jak velkou hrdost by mohli mít z toho, že dělají něco, co je pro společnost důležité. A nejsou to jenom peníze, protože jenom eh, o peníze nejde podíváme-li se na různé finanční mechanismy, které má k dispozici Evropa, tak by možná stálo za to zamyslet nad tím, že identita Evropy a způsob, jakým uchováváme kulturnictví, je také něco, co je v myslích lidí a to, co snažíme vybudovat například v rámci programu Erasmus, tedy volný pohyb v Evropě, tak eh, by možno, mohlo něco vzniknout něco, co by lidé považovali za vlastní a přitom společné. Případ například renovace budov, které jsou dobře udržovány, které jsou předmětem péče, tak to jsou většinou případy, kdy to leží na srdci místní komunitě. A pokud eh, se nám podaří pozbudit ten pocit eh, sounáležitosti a identifikace s něčím, tak to může podpořit eh, i péče o památky, Síť Natura 2000 je podobná, protože se na to můžete dívat z pohledu, proč je to pro nás důležité. A mluvíme-li o migraci ptáků a zvířat, tak proč ne stejně podpořit, podpořit migraci lidí? To by prospělo identitě Evropy. A mám-li se teď vrátit ke své funkci předsedy poroty Evropa Nostra, tak by to mohlo sloužit jako velmi inspirativní příklad, eh, který by Evropa mohla zúročit. Uh, Děkuji i já. Eh, bych se k tomuto chtěl připojit a vyzvat nás, abychom se podívali ještě na další zprávu, kterou vypracoval asi před dvěma lety náš výbor. A ten se přesně týká integrovaného přístupu ke kulturnímu dědictví. O to jde. Máme tu vývoj, kdy musíme využít lidi, společenství, zapojit do toho veškeré prostředky do této ochrany. Takže děkuji. Paní, ještě prosím. Vy? Z, hlasila jste se, že? Ano, prosím. Borok, borok. parlamenta Srbije i Dobrý den, já jsem ze srbského parlamentu, zdravím tady všechny přítomné kolegy. A když jsem poslouchala naše dnešní rozpravu a když jsem poslouchal také otázky, tak mě napadlo, že uchování kulturní dědictví je pro nás všechny ten nejdůležitější úkol. Často na to mohou panovat různé názory. A v Srbsku například byl nedávno přijat nedávno nový zákon na ochranu eh, kulturních památek, eh, protože vzhledem k té občanské válce před 20 eh, lety, tak se objevily eh, hřbitovy, které jsou mimo naše hranice a tím chci upozornit na to, že na jihu eh, v Kosovu v Metošin dochází k systematickému ničení klášterů a ortodoxních eh, památek, jako jsou hřbitovy, a proto chci položit následující otázku. 14 let eh, po ničení těchto památek pořád ještě nemáme žádnou odpověď na to, kdo eh, byl vyníkem těchto aktů. To přitom vedlo k vymazání eh, paměti jednoho národa na celém území. Děkuji, pane předsedo, za to, že jsem eh, mohl ještě jednou vystoupit. Já jsem eh, předsedou kulturního výboru eh, v Rakouském parlamentu, jsem povoláním také historik a jako historik jsem zvyklý otevřenými očima sledovat vývoj ve svém městě, tedy ve Vídni, a proto je pro mě důležité, kdo bude dohlížet na uchování kulturní dědictví ve Vídni. V Rakousku je ten systém trochu chaotický. My máme úřad na ochranu kulturních památek, ten má na starosti tisíce objektů a samozřejmě tím je velmi přetížený. Velmi eh, často tedy na to musí dbát eh, ty vlastníci sami ale oni o to kolikrát nemají zájem a proto je otázkou, kdo to může zajistit, aby to bylo pod dohledem. A chci se zeptat přítomného právníka, kdo to v Evropské unii má na starosti, kdo na to dohlíží. Jen tomu, že Evropská unie má kompetenci na to, že ty zájmy eh, toho kulturního dědictví tady budou zastoupeny a reálně eh, zakotveny. Jen tomu, že ten úřad, který v Rakousku máme pro kulturní památky, to nezvládá, vzhledem tomu, jaké má, eh, kolik má zaměstnanců, jak málo peněz dostává na svou činnost a proto mě zajímalo, kdo ty cíle, které eh, v této oblasti jsou, může skutečně eh, chránit. Například v posledních 40 letech ve Vídně bylo potřeba strhnout a zdemolovat asi 40 historických paláců. Myslím, že to je směr, který nechce ani celá řada občanů Vídně. Oriol. Pan Matalonga nám na to odpoví. Já jsem chtěl jenom dodat jednu věc k tomu, co řekl pan Montes ohledně místního rozvoje, venkovského rozvoje. Mnohé z těch aktivit, které jsou směřovány na které jsou směřovány právě ty nejrůznější ochranné opatření na ochranu kulturního dědictví mají tento záměr a tento konkrétní projekt vytvoření těch cestovních plánů má podpořit toto, vytvořit ty cesty do těch málo známých míst, kde se může právě takto v uvozovkách pracovat s tou zónou, s tím místem, zjišťovat to know-how, Eh, díky prostě té malé návštěvě, která by se ale mohla rozvinout po okolí. Například jedno místo v rámci tohoto plánu, španělské město Aranjuez a oblast La Granja. Tato dvě místa nejsou jedno a to samé, ale jsou velice blízké, nacházejí se ve stejné oblasti. No a tyto synergie se právě mohou vytvářet prostřednictvím těch různých prvků, jako jsou uh, kulturní odvětví, ten, to nehmotné kulturní dědictví. Je třeba toto podpořit, rozšířit. To je ten záměr. Využívat to kulturní dědictví, aby se rozvinula ta daná oblast. To je jeden z těch hlavních záměrů a závěrů té poslední zprávy o e, kulturním rozvoji a o rozvoji um, městské budoucnosti, protože v nadcházejících letech asi téměř veškerá populace bude žít ve městech. Nicméně prozatím je třeba brát v potaz, že ty oblasti dědictví toho přírodního i toho venkovského dědictví také budou ochráněny. Samozřejmě, že i uvnitř členských států, i na komisi i na jiných instancích se o tom hovoří, ale je třeba to prostě na to poukázat, aby to všichni měli na paměti a soustředili se na to třeba i kolegové z eh, generálního ředitelství pro zemědělství, že je třeba toto, tyto oblasti takto propojovat. Že i na venkově je tady toto dědictví. A pak ještě jedno připomínku k Eh, panu právníkovi. Já jsem také právník. A máme tu tedy ten rámec pro plnění cílu milénia. No a v rámci tohoto programu bychom měli být všichni zapojeni. A když říkám všichni, tak opravdu mám na mysli všichni od každého občana, od našeho každodenního života, od té oblasti místní, regionální, národní a úrovně Evropské unie i úrovně mezinárodní, jako třeba my v UNESCO můžeme ochraňovat tedy kulturní dědictví. Toto bychom měli mít velice jasně na paměti. Naším příspěvkem je plnění eh, cílu milénia a máme tu číslo 11, to je ten cíl udržitelných komunit a měst. A v bodu 4 je třeba posílit úsilí, aby se ochránilo kulturní a přírodní dědictví světa ne, že kulturní dědictví světa, ale že všechno je prostě to kulturní dědictví. Od toho úplně maličkého místa až po úplně nějaký výtečný nádherný chrám je to prostě práce a povinnost nás všech. Tebe, mě, tvého syna, prostě nás všech. A všem by nám to mělo být jasné. Ono to vychází od lidí, ta práce vychází od nás v každodenním životě, kdy musíme komunikovat, hovořit s lidmi, musíme výjít tady z toho parlamentu a směřovat k mladým, k těm, k té generaci mileniálu, k autorům, k youtuberům, Prostě bez tohoto propojení bychom byli ztraceni a to dědictví vlastně v rámci našeho života, to nepředáme těm dalším generacím, zůstane to tady a ono Eh, ano, já už jsem to řekl mnohokrát, ale musí to zaznít opravdu se silou. Letos, tento rok, se to vyloženě dotýká našich srdcí. Nyní hýbeme s těmi horami. Je to takový institucionální moment. Vy jste tu z národních parlament, vám je to také jasné, tak usilujme o to. V té naší malé každodenní práci, která možná nemá velké zásadní hodnoty, ale prostě když k tomu přispějeme všichni, všichni, když nebudeme, tak to fragmentování přispějí všichni z té místní úrovně, z regionální, z národní úrovně, mezinárodní, evropské, prostě všichni. A předseda Diakonu, myslím, určitě sdílí celou řadu mých myšlenek. My jsme opravdu velice vášniví ohledně tohoto tématu, takže jsem prostě chtěl vyjádřit toto sdělení. Je to opravdu obrovská výzva, ale musíme se eh, všichni do toho pustit společně. Vorbíska unom politik, Ano, hovoříte jako politik, máte skutečně talent, tedy člen UNESCO. Velmi dobře. Volby budou brzy. Přeji vám hodně úspěchu. Prosím. Ano, prosím. Děkuji. Pardon, paní. Ne, nejdříve pán před vámi. Also Klaus Peter Echte, jako jeden z předchozích řečníků, já jsem členem Evropy Nostry v Německu. Jaký je dopad Evropského roku pro kulturní dědictví? Je to v mnoha ohledech úspěšné. Podařilo se nám zlepšit povědomí o kulturním dědictví. Správné také to zaměření na udržitelnost. Ale potřeba udělat mnohem více. Pokud si pamatuju, v New Yorku se konalo fórum na vysoké úrovni v rámci OSN, kde se diskutovalo o cílech udržitelnosti. A 1.4 je kulturní dědictví, ale nediskutovalo se tam o tom. Asi proto, že politikům ta důležitost eh, nedochází. Důležitá je i budoucnost. Mluvila se tady o akčním plánu, o tom odkazu, o kontinuitě. A bylo by opravdu zajímavé kdybychom se eh, mohli dozvědět více o tom akčním plánu v budoucnosti. Ano, nyní vyprosím. Děkuji. Já jsem eh, z kyperského parlamentu. Já bych rád hovořil na téma, které tady zaznělo již dříve, a to, kdo má zodpovědnost nejen regionálně, z hlediska pravidel, ale také z hlediska využití těchto míst. To znamená, často to vypadá, že nikdo za nic nezodpovídá u těch památek. Třeba v mé zemi je ta situace taková, že kulturní dědictví, včetně kostelů, e, klášterů a dalších, jsou prostě v situaci, že nikdo si jich neváží. Žádné orgány se o ně nestarají. Takže se v podstatě rozpadají. My za chvíli eh, na Kypru o všechny tyto památky přijdeme. Buď proto, že nebyly náležitým způsobem udržovány, že se o ně nestarali lidé či zodpovědné orgány, a já chci tudíž poblahopřát komisi za to, že se účastní obnovy archeologických eh, míst eh, nalezišť a celkem na 25 místech se účastní komise a za účasti politiků. A je skvělé, že přispívají k, také k udržení míru v regionu. Hmm použití zdrojů musí sloužit k tomu, abychom budovali důvěru. Je to opravdu nesmírně užitečný nástroj. A Evropská služba pro vnější činnost by měla být vůči tomuto nesmírně bdělá. Pokud jde o, o hospodářskou pomoc a management, musí být jasné, že kdekoliv působí tak, aby neohrožovali kulturní dědictví. Že nejde, aby to nena, nenarušovalo další programy. Zapojení Evropské unie samozřejmě není vojenské, ale politické a ekonomické. ale mají i tak na Kypru určitou příležitost chránit památky a archeologická naleziště. Mají tuto odpovědnost a mohli by investovat do programu na Kypru, aby zachránili eh, tyto monumenty. A teď se vracím k tomu, k rozvoji v těch regionech, kteří, které potřebují eh, stálý vývoj a dohled. No, myslím, že za to zodpovídá UNESCO. A také Evropská, Evropský parlament, který eh, může hlasovat. A závěrem, pane předsedo, čas není vždy na naší straně v těchto regionech. je nutné digitalizovat kulturní dědictví, abychom zaznamenali tyto věci, tyto artefakty, abychom je zachovali po staletí. Ano, zodpovědnost, to je forma organizace. A to, se, to jste vysvětlil velice dobře, že spadá do národní kompetence. Dáme? Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to druhé kolečko. Myslím, že to, o čem tady hovoříme, bude mít dopad na budoucnost, zejména tedy to, jestli jsme schopni čelit eh, výzvám, v první řadě vzdělání, zda budeme schopni dostatečně vzdělávat občany, obyvatele, aby si uvědomovali hodnotu um, kulturního dědictví. Třeba rodiče chtějí, aby jejich děti raději byly lékaři, než aby pracovali v oblasti ochrany kulturního dědictví. Tady v tom také třeba zapracovat. No a dále, my, kteří jsme tady, bychom měli být schopni zapracovávat kulturu do politického diskurzu. A já si myslím, že zatím to tam nevidíme. Nevím, jestli tady eh, v parlamentu Předpokládám, že ano, máte oblast, která je eh, dostatečně věnována kultuře. A my všichni bychom se měli snažit o to, aby kultura opravdu měla své místo v politické agendě všech národů. Děkujeme, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám hlavně poděkovat za zorganizování této konference, za to, že jste pozvali další partnery, jako jsem já, ale také možnost diskutovat s národními poslanci. Pro nás to je důležité, protože kulturní dědictví je národní kompetencí. My jsme členy asociace historické máme za úkol chránit eh, kulturní památky, kolikrát jde o to zjistit, kdo eh, jsou majitele těchto památek. Až 40% v Evropě. A proto je potřeba je potřeba zapojit, kolikrát potřebují podporu. V případě restaurace například se, je to náročné, chybí jim prostředky a také je eh, potřeba pomoci členským státům, jak dohlížet na péči o památky a využívat všechny nástroje, které jsou k dispozici. a e, těch lidí, kteří e, o to zájem mají, je mnoho. E, historické domy jsou také součástí krajiny. Venkovské oblasti jsou klíčové. Eh, je to také eh, Natura 2000. A kolikrát stačí velmi jednoduché nástroje, kolikrát stačí jenom komunikovat a podporovat. Proto bych chtěla poprosit všechny národní poslance, aby se o to zajímali. A ještě jedna věc, na kterou jsem chtěla upozornit. Mluvilo se tady hodně o té právní stránce, já jsem také právnička. A je pravda, že kulturní dědictví není hlavní kompetencí EU, ale hodně eh, politik Evropské unie má dopad na kulturní dědictví, například energetická účinnost. Evropská unie přijímá směrnice, která požaduje, aby členské státy zajistily účinnost budov A má to tedy tato legislativa dopad na, i na kulturní památky. Vždycky je samozřejmě potřeba hledat nějakou rovnováhu. Já eh, děkuji Evropské komisi, že se zajímá o soukromé majitele, ale možná bychom také měli zkoumat eh, nové komerční modely, jak využívat k zisku eh, kulturní památky a pomoci v tom. Barok. Thank you very much. Delfín. Delfín. Můj příspěvek bude stručnější, protože většina řečí už byla řečeno. Jsem z Evropské konfederace organizace z restaurátorů z 22 eh, evropských států a chci poděkovat panu Frakánimu za tu analogii s doktorem, protože on je jinak těžké popsat tu popisy, jinak je to složitá profese, hmm, ale konzervátor v podstatě funguje tímto způsobem. Použiju takovou metaforu. Když hovoříme o uchování a konzervační práci, tak máme ten umělecký materiální hmotný produkt ta, a to, to, to je to jádro, ale to pak je tu samozřejmě také ta duše tohoto dědictví. Tím je definován ten zásah A e, hovoříme o přijetí, intervenci, přímém zásahu. Tady je tolik různých e, přístupů napříč disciplinami, protože potřebujeme celé společenství, které si musí být vědomo těch hodnot, hodnoty té, té naší práce. Naražíme na různé překážky v průběhu naší práce a nemá to žádné jiné řešení je to, otázka, je to také otázka výzkumu naší každodenní práci, které tomu čelíme. Takže je to jakási příležitost. Je skvělé, že tu jsou na, zástupci národních parlamentů. Je tu obrovská přidaná hodnota z profese konzervátorů. Je tu obrovský potenciál opětného použití historických budov. Abychom byli silnými partnery. A někdo tady řekl předtím, že komise má nástroje. Že má když... personál. Vy, národní zástupci, to máte také. Jsou tu experti a další eh, subjekty, kteří jsou všichni eh, plni entuziasmu, no a často přebírají hodně odpovědnosti za ochranu hmotného dědictví, hmotné stránky tedy těch, těchto památek. Takže je tu ta vazba na občany, mezi, ten dialog mezi společností a institucemi. A komu, naš, hovoří se o lidských katastrofách. Stále je to určité nepochopení. Dobré záměry, ale špatné vzdělání. Není, není proto žádný právní rámec, často se nám špatně rozumí, často nejsme partneři diskuzí. Když na národní úrovni to prosím vemte v potaz. Je tu hodně přidané hodnoty, jde o právní formu, jak to zachovat, jak to, do čeho to vtělit, abychom mohli být partneři. Děkuji. Eh, Takže, stručně řečeno. Tohle, je, tohle znamená stručně tedy. Jo. To bylo. Takže ještě někdo? Eh, já bych také chtěla vystoupit já tady zastupuji eh, generální sekretariát Rady Evropy. Děkuji, že jste nás také pozvali na tuto diskuzi, která je velmi užitečná. Jak víte, Rada Evropy má sídlo ve Štrasburku, máme 47 členských států, eh, stáváme právní stát, eh, demokracie, lidská práva a již několik let se věnujeme otázce přírodního, ale i kulturního dědictví, také ochrana krajiny na základě společných mezinárodních kritérií, které se teď mají ratifikovat. Je to právní soubor, který se neustále obohacuje v průběhu let. A co je zejména důležité, je to, že by bylo dobře, aby členské státy tento text ratifikovaly. Možná, že Evropská unie by také mohla zvážit možnost přistoupit a ratifikovat tento text, protože Evropská unie přistoupila už k umluvě z Bernu, která se týká přírody, ochrany přírody a e, divoce žijících e, druhů zvířat a v souvislosti s tím také byla přijata příslušná směrnice a nedávno to byla ještě další směrnice o studiích dopadu. Tam se také odkazuje na umluvu eh, Rady Evropy z Bernu a také tam odkazuje na umluvu z Granady o archeologickém dědictví nebo architektonickém dědictví z Lavalety. Dále to mluvá z Fára, A na eh, závěr bych chtěla ještě říci, že Rada Evropy organizuje společně s Evropskou komisí eh, Dny Evropského kulturního dědictví. To je velmi úspěšná akce, otevírají se eh, brány různých památek, nebo včetně se dává přístup k určitým nehmotným památkám, to jsou určitě eh, akce, které by se měly dále rozvíjet. A ještě k mm, úmluvě Rady Evropy o krajině. To již ratifikovalo 39 států. I to vzbudilo velký zájem a to proto, že lidská bytost je tam v jádru všech těchto aktivit. A krajina je považována za něco jeditečného, ale jde i o všední krajinu. A to jak ve městech, tak i na venkově. A nedávno Rada ministru přijal doporučení o tom, jak eh, přispět k tomuto procesu a k demokracii, lidským právům a také k udržitelnému rozvoji. Děkuji vám. Šinoji, mocným. Alčinova? Asi se ještě někdo o slovo? Prosím. Ještě raz Jerzy, Jerzy Fedorovič z Polsky. Ještě jednou Jeří, Federovič z Polska podstatě už 30 let se stýkáme, setkáváme na takových zasedáních a dokonce ještě dříve, než Polsko vstoupilo do Evropské unie. A já samozřejmě vítám to, o čem se tu bavíme. Ale já bych rád, aby z toho našel setkání dvoj, dvoudenního, potom i v těch dalších krocích následných, došlo k nějaké skutečné spolupráci, abychom se bavili o skutečnostech, o konkrétních věcech, o tom, jak, v jakých kontextech si můžeme pomoci, jaká máme, jaká máme zkušenosti, protože samozřejmě takovýchto setkání je spoustu na různých konferencích všude možně. A já bych chtěl hovořit o podrobnostech. Když je řeč o kulturním vzdělávání, tak to přece často záleží od toho eh, základního jmenovatele, to znamená od eh, toho společenství, eh, obce, aby tam prostě byli lidi, kteří, kteří se zajímají o tyto záležitosti, jako je ředitel třeba knihovny, který se chce, chce předat kulturu dětem. Záleží to na těchto všech záležitostech. A například Polsko díky přistoupení do Evropské unie, unii mělo mnoho různých možností, pokud jde o ochranu památek, eh, tedy hodně zkušeností. A teď, teď jde o to, kdo může využít tyto prostředky a jak. Máme například prostředky, abychom mohli rekonstruovat, obnovit budovy, ale já bych rád věděl, jaká je situace v jiných členských státech. Je to pochopitelně velmi zajímavá, eh, zajímavé povolání eh, eh, konzervátoři, ale Konkrétně by se dalo říct, že třeba Ma- Mazepův prapor, to je eh, tedy slavný eh, ukrajinský artefakt eh, ze 17. století a je, ten byl restaurován právě za pomoci Polska. A pak jsou tu i další země, které mají určité regulaci prostředky a my jsme se hodně naučili od těchto zemí. Takže to jsou velmi konkrétní úspěchy a výdobytky. Takže jde o to, abychom byli schopni si mezi sebou sdílet tyto konkrétní zkušenosti. Chce ještě někdo se vyjádřit? Poslední, prosím. Siento se reiterativo. Já se omlouvám, že se tak často opakuji, nicméně příspěvek pana Oriela a není také vyjádření zástupkyně Rady Evropy mě povzbudili. Ano, já souhlasím s kolegou, že jsou tu místa, a je zapotřebí a je chválihodné, aby se chránili, obnovovali, ale musíme si uvědomovat, že se obnovují a ochraňují, že ochraňuje nějaký konkrétní kulturní prvek, nějaký palác nebo nějaký hrad, že tedy obnovujeme nějaký prvek nebo tu zaznělo to srovnání s lékaři. Je třeba provést diagnózu. Nemůže, není to samé obnovit jeden monument nebo krajinu. S krajinou je to mnohem složitější, protože kromě toho monumentu, které je samozřejmě jasnou hmotnou památkou, musíme tam obnovit celou řadu dalších aspektů abych tu nehovořil příliš ze široka, veškerý ten, eh, to dědictví, to bychom měli obnovit a zachovat, ale hlavní je tady to bohatství, které máme v lidech. Nemůžeme obnovit krajinu, když nebudeme respektovat zvyky, tradice lidí, se kterými souhlasíme, které chceme ochránit velice jednoduše ochraňujeme monumenty, ale lidé, jak si ten lidský prvek, tady je tady hlavním aktérem. Vitor, Grecia. Poslední, Řecko. Merci de me redonner la parole. Je voudrais un, un instant revenir. Děkuji, že jste mi ještě jednou dal slovo. Jde o zhodnocení eh, krajiny, ten dokument z roku 2000, který umožňuje v tomto sektoru chránit objekty. A ta souvislost s energetickou účinností. Já eh, jsem z oblasti Šarant eh, eh, na pobřeží moře a velká část našeho území je na stanoviště Natura 2000. Staví se tady solární nebo větrné elektrárny, které velmi často jsou předmětem velkého odporu občanských združení nebo občanů proti porušování nebo eh, ohrožování eh, krajiny, mají pocit, že by to mohlo eh, bránit biologické rozmanitosti nebo že by to mohlo nějak jinak poškodit takové území, ale v podstatě se je možné těžko takto něco prosadit. Bylo by dobře v Evropě, vzhledem k té energetické revoluci, potřeba proto vytvořit nějaký rámec, že občané kolikrát nemají možnost, eh, jak proti tomu, co se tam v jejich blízkosti staví, vystoupit. Bohužel. Těchto příkladů je skutečně přehršel, že u nás doma, kde jsem se... Například se za evropské peníze renovovala eh, eh, tvrz se, mnoha set let stará ale pak někde prostě vedle toho, za 10 metrů od toho se, se, se postavila nějaké, nějaké příšerné, eh, příšerná stavba, nějaká čistírna nebo co to bylo. No taky za evropské peníze možná. Takže abychom eh, si uvědomili, jaká je situace. Takže pár drobných závěrů co, jak si tady má, ta, má asistentka teda z toho, co poznamenala, budeme muset samozřejmě pak sestavit nějaké závěry, které představíme na zítřejším zasedání. Já musím přiznat, že samozřejmě od začátku jsem vám vysvětlil, že to, co se tu děje, se děje pod záštitou Evropského roku kulturního dědictví, v kterém jde především o to získat jakýsi feedback eh, ohledně této příležitosti, kterou parlament, komise, rada mají. A jak dobře tady vysvětlil náš eh, kolega právník, že eh, to spadá do národní kompetence, takže až, ať už evropské instituce k tomu přispějí čímkoliv, tak jsou tu různé varianty praktiky, nikdo nemůže samozřejmě vstoup mm, do toho zasáhnout, ale zajímal by mě, do jaké míry ta příležitost tohoto roku skutečně eh, nějak zabrala ve vašich členských státech, jestli to byla nějaká příležitost protože jsem byl v různých návštěvách na členských stát, v členských státech ehm, a viděl jsem příklady úplně skvělých řešení a reform, které vzešly z tohoto roku. Takže to, co jste řekli, to, co jste uvedli, jsou samozřejmě velmi, velmi pádné argumenty a příklady. Já vím a jsem samozřejmě už starší člověk, já jsem pracoval celý život v kultuře, v kulturní sféře, takže tyto věci znám. A v různých dobách také, v různých uh, epochách a takže samozřejmě eh, těžím i z těch zkuš, zkušeností z toho řekněme, eh, komunistického období. A teď tu máme tu variantu eh, kapitalistickou tohoto tématu. Ale ať už tehdy, tak už teď, tak eh, můj pocit byl, že pokud jde o kulturu, tak to je něco, co jak si kdokoliv, kdo rozhoduje, kdokoliv, kdo je politik, nosí jako odznak když se vytváří národní rozpočty, tak vždy e, e, kultura je na posledním místě, to dokládají i čísla. Bohužel. Ve větších i v, melčí, v menších zemích samozřejmě to může být různé, ale když to srovnáme, tak vždycky, často je to na posledním místě. Ještě lidé nechápou, že e, v podstatě my všichni bychom se mohli stát jakými si velvyslanci kulturními a pozitivním způsobem působit na eh, ty, kdo rozhodují. Protože ta, aby ta čísla a tedy v tom rozpočtu byla větší, protože abychom eh, v různých našich oblastech samozřejmě měli konekce s různými tématy, eh, můžeme se tady účastnit na mnoha věcech. A když se bavíme o dědictví, kultuře, tak jsou tady obrovské vazby, provázanosti i mezi dalšími, s dalšími různými oblastmi. Čili to je ten integrovaný moderní přístup a já doporučuji, abychom, ho, eh, abychom si ho osvojili. A abychom všichni byli těmi jakýmsi ambasadory těchto dobrých záměrů směrem k našim Státu, Ale takže je důležité, abychom skutečně, aby, aby se z toho vznikly nějaké ty eh, pozitivnější rozpočty, abychom eh, si uvědomili, že teď často příspěvek kultury má obrovský přínos i pro HDP, eh, jakožto tvorba pracovních míst, čili pro, i pro ekonomiku. No samozřejmě, že se ti budeme zabývat i zítra. Prozatím vám děkuji. Že jste, děkuji, že jste mi pomohli, že jsem nemusel eh, použít eh, toto eh, kladívko, takže ho použiji možná až úplně nakonec, na závěr našeho jednání, které ještě ne, který ještě nenastal. A dnes je, nám zbývá ještě, teď nám zbývá ještě pár minut. Takže máme ještě pár minut kdy si můžeme podat ruce konkrétně a nejen symbolicky. A tím končí dnešní jednání. Děkuji vám za účast.